Scusate colleghi, ma per qualche minuto di ritardo. Benvenuti. Dobrý den, milé kolegyně a kolegové, omlouvám se za to, že máme drobné spoždění. Všechny vás srdečně vítám a pustíme se do práce. Pokud nemáte nikdo žádné námitky, tak přijímáme tímto pořad jednání dnešního dne. Dobrá, teď protokol ze zasedání z 11. a 25. ledna tohoto roku. Protokoly jste dostali, máte to v podkladech a pokud nemáte žádný, žádné připomínky, tak dále, poznám, dále bod číslo 3, pardon. Teď eh, tlumočení do a z francouzština, němčina, italština, angličtina, dánština, řeština, španělština, čeština, islandština, maďarština, litevština, polština, slovenština, bulharština, rumunština. Naše schůze je přenášena webstreamem. A teď je rozhodnutí předsedů z 25. ledna 2016. Všichni poslanci dostali 26. ledna tyto informace a tím pádem to můžeme schválit, pokud v rámci lhůt nikdo neměl žádné námitky. A teď bych ráda srdečně poděkovala kolegovi Tamatikasovi. Dostali jsme totiž pozvání, náš výbor byl pozván na událost, která se bude konat eh, v Soluni v Řecku, bude se slavit Aristotelovo jubileum 2400 let. Víte, že tento jubilejní rok po celém světě se slaví, byl vyhlášen jako jubilejní rok eh, UNESCO a je to výročí velice významné, především pro Evropu. Děkuji, to, děkuji za pozvání a potvrzuji, že se dostavíme a dále ještě další sdělení. Giorgiani, jeden z mladých italských vědců, je mladý, 25 let, pochází z Pordenone, Účastnil se programu Erasmus a byl oceněn cenou. Vypracoval vynikající práci a byl zavražděn. Přišel o život v Egyptě, byl mučen. Zatím nejsou okolnosti jeho smrti zcela vyjasněny a myslím, že bychom měli na tohoto mladého odvážného člověka vzpomínat. On se zasazoval o demokracii, transparentnost a svobodu vědeckého bádání a chtěla bych vyjádřit naději, že mohu vyjádřit soustrast jeho rodině i vaším jménem. Je to uh, velice skromná rodina, která ve svého syna vkládala velké naděje. Je to eh, velká škoda, velká ztráta pro jeho rodinu, ale i pro celou Evropu a mou zemi. Teď eh, včera v Římě došlo k velice důležité události. Má vláda se dopracovala ke schodě. Asi se pamatujete, že členské státy využili energii a snažili se dosáhnout schody v boji proti ničení kulturních památek. To je bylo v červenci, pak se v radě UNESCO dohodlo, že by měly být vyslány modré přelby pro kulturu. To je dohoda, která byla podepsána v UNESCO s dalšími partnery. To budou vzdělaní lidé pro školení a Itálie teď podepsala první dohodu 70 osob, 30 z armády a policie, zbytek jsou civilní odborníci kteří se vyznají v restaurování kulturních eh, památek. Teď bylo v Torínu zřízeno centrum, kde se budou školit i další odborníci, kteří se budou účastnit tohoto programu. Irina Popoková připomněla, že evropskou roli tady hra, Evropský parlament tady hrál důležitou roli. Diskutovalo se o tom v Evropském parlamentu vůbec poprvé a teď se navrhuje, aby i ostatní země uzavřely podobné dohody s UNESCO, aby Evropská unie také měla možnost eh, podobnou agendu iniciovat v rámci Spojených národů. Tak tohle byla součást mých sdělení. Je to politická iniciativa, které jsme se tady chopili. Tady jsme o tom diskutovali. Chtěla jsem vám to oznámit a jsem přesvědčena, že by to mohlo být zajímavé i pro vaše respektivní země. Teď budeme pokračovat dál, budeme hlasovat. První hlasování se týká zprávy Ernesta Maragala. Děkuji mu za jeho práci. Byla to skutečně velká práce. Článek 55 se týkal i výboru EMPL. Děkuji všem, kdo přispěli. Nebylo to úplně jednoduché. Přes 200 pozměňovacích návrhů. Je to ohromná práce, která se nakonec ale podařila. Teď tady máme vypracované kompromisy. EMPL také předkládal stanovisko. Stanovisko tohoto výboru přineslo 42 návrhů. Výbory EMPL a KULT jsou výbory, které mají tuto zprávu ve své výhradní kompetenci. A jde tady o 12 bodů, o kterých se teď nebude eh, hlasovat. Bude se o nich jednat těsně před závěrečným hlasováním. Teď tedy budeme hlasovat, leda, že by kolega Maragal se chtěl k tomu ještě nejprve vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, mohu to vzít velmi stručně. V první řadě bych tady chtěl zopakovat, co již řekla paní předsedkyně. Nebudu to opakovat, ale možná bych mohl zdůraznit to, že jsme velice vděční kolegům ze sekretariátu. To si skutečně zaslouží uznání jejich práce. Hlavně v tomto případě, protože eh, tahle zpráva se týkala dvou výrobů. Výbor pro kulturu a pro zaměstnanost. A tady se vždycky o tom dá diskutovat, jaké kompetence kdo má u těch pozměňovacích návrhů a v případě hlasování. Tedy, jak už bylo řečeno, myslím, že tahle práce přinesla velice dobrý výsledek. Máme tady stanovisko výboru Ample, to se podařilo integrovat do naší zprávy. Ta zpráva pochází z našeho výboru a myslím, že eh, se můžu vyhnout zbytečnému opakování věcí. Je to teď koherentní, konsekventní zpráva a my všichni uh, kteří jsme se na tom podíleli, si myslíme, že naše názory jsou v ní teď dobře zahrnuty v tom definitivním textu. Takže to jsem chtěl předeslat. V této zprávě Teď eh, máme předloženy různé návrhy, je to legislativní iniciativa, rádi bychom tím vyslali signál vůči komisi, ale nejenom vůči komisi, ale i vůči členským státům, signál a poselství vůči vzdělávacím systémům všech evropských zemí. To je poselství i odborům a zaměstnavatelům napříč celou Evropou. Základní poselství, které tady je v zásadě obsaženo, to je vztah mezi vzděláváním, školením a prací. Ten problém není ve vzdělávacím systému jako takovém, není to strikto senzování ani problém trhu práce, jde o vzájemný vztah těchto dvou různých světů. Na tom bychom měli pracovat. Je třeba najít mechanismy, aby se lépe propojili, je třeba využít vzájemné zájemného vztahu je třeba vědět, co dělá ten druhý a je třeba dopracovat se ke skutečnému evropskému systému profesního vzdělávání a školení. Je třeba, aby ten systém byl dostatečně univerzální, ale zároveň, dostatečně pružný a uznávaný po celé Evropě. Nejde jenom o teoretické a praktické vzdělávání a školení, nikoliv. Také nejde pouze o uznávání certifikátku a vysvědčení nejde o dobrou regulaci trhu práce, ale tady v této zprávě jde především o to, aby se ukázaly cesty a komise se na tom může podílet, může předkládat návrhy a ustanovení na základě současného rozdělení kompetencí v této oblasti. Myslím, že máme dobrý nástroj a Můžeme na této bázi dále pracovat, spolupracovat s komisí, abychom ty dobré úmysly také realizovali. Neměli, nemělo by totiž zůstat jenom u úmyslu, aby naši mladí lidé měli skutečně dobrou perspektivu v Evropě. Tak, je to tedy pro blaho našich občanů. Děkuji, děkuji pane zpravodaji za vaše úsilí. Ano, tady se jasně udává směr v této zprávě. Je eh, třeba využít eh, všech možností, o tom budeme diskutovat ještě i dnes s komisí, s panem komisařem. Takže dobrá, teď tedy budeme hlasovat. Jste všichni připraveni? Číslo jedna, kompromis jedna, pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom dále stránka čtyři, 186 pro, proti. Pardon, split vote. Takže první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Teď jdeme eh, k návrhu 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 1, ústní pozměňovací návrh, můj, pro, zdrž, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, ověříme, většina byla pro. Dobře, ověříme to. 39 ověříme. Pro. Pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže znovu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato. Jdeme na 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato. Jdeme ke čtyř, na 45 na další stránce, 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 45 pro, pardon, omlouvám se, říká paní předsedkyně, 55 pro, proti, zdrželi se, přijato, Kompromis 3, zpravodaj pro, proti, zdrželi se přijato. M plus 7, M plus 7 na stránce 9. M plus 7 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, tedy to ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, ne, ne. Přijato. 31 split vote u zelených pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijato. 64 zpravodaj pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 66 pro, proti, drželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 68 na následující stránce. 86 kolega Džambasky pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 zpravodaj pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 91 Maltéze pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, zpravodaj pro, proti, zdrželi se přijato. Empl 14 na stránce 16. Empl 14 pro, proti, drželi se přijato. Demek Empl 20 pro, proti, pardon, pardon, omlouvám se, split vote, zelení, tedy první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, zpravodaj, pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 28 na následující stránce. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114, ne, pardon, 114 pro, proti, drželi se, pro, pardon, pro, proti, drželi se přijato, 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 116 pro, proti, zdrželi se, to ověříme. Takže prosím 116. Kon- Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. 117. Pardon, to je staženo, tedy 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 120 pro, proti, zdrželi se přijato. 118 pro, proti, zdrželi se přijato, 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 123 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 134 pro, proti, zdrželi se přijato, 139 pro, proti, zdrželi se přijato, 141 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato, Jdeme pozměňovací návrh 143 pro, 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 147 pro, proti, zdrželi se, přijato, ampl 37 pro, proti, zdrželi se, přijato, 148 pro, proti, zdrželi se přijato, 150, split vote, zelení, první část, pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato, 154 pro, proti, zdrželi se přijato, 156 pro, proti, zdrželi se, pardon, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 157 pro, proti, zdrželi se přijato, 159 pro, proti, zdrželi se přijato, 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 160 pro, proti, zdrželi se Přijato 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 163 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 162 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 164 pro, proti, zdrželi se. To asi ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hmm. Zamítnuto. 166. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 167. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 174. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 179. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se. To bych ráda uvěřila. Budeme tedy hlasovat o 178. Uzavírám hlasování. Možná jsem tam udělala chybu. Někdo zvedal ruku jinak. Bylo to přijato. 177. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 175. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 180 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 pro, proti zdrželi se přijato. 188, Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 185, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní pozněvací návrh 199 na vedlejší stránce. 199 pro, proti přijeli. Přijato 200 pro, proti zdrželi se. Přijato 201 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 200. Můžeme ověřit? Dobrá, budeme tedy hlasovat. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 203 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 202 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 213 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 215 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 218 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní Ample 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Ample 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Ample 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 11. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 13. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Ample A. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení B. Pro. Proti. Zdrželi se. Možná přijato, ale ráda bych si to uvěřila. Budeme hlasovat o 16. úvodního ustanovení B. Krasnodemsky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 15. Pro, proti, zdrželi se přijato. 14. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl B. Pro, proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení C20. Pro, proti, zdrželi se Ráda bych si to věřila. Dvacítka zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 18 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti zdrželi se přijato, 21 pro, proti zdrželi se přijato, 30 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní pozměňovací návrh 28 na další stránce, pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace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 seznam výlučných kompetencí EMPL a potom máme konečné hlasování o návrhu zprávy a to bude jmenovité. Hlasování zahajuji. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. 25 pro, 4 se zdrželi, 1 hlas proti. Blahopřeji i stínovým zpravodajům a děkuji také sekretariátu za dobrou práci. Dobrá. Takže teď se pustíme do druhého hlasování. Paní Tom, ale já ji tady nevidím. Paní zpravodajka k absolutoriu 2014 soudného rozpočtu Evropské unie. Příslušný výbor byl KONT, naše zpravodajka předložila 11. července, čer, ledna své stanovisko 19. ledna a byl termín pro pozměňovací návrh, který byl 26. Zpravodajka tady není, ale přesto bychom měli pokračovat, takže budeme hlasovat. Začneme kompromisem 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 5. Pro proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 aha, takže kam? Na 11? Na 8? Šestka byla přijatá, sedmička odpadá, takže jdeme na osmičku. A přesko- Dobrá, já tady mám chybu. Takže půjdeme na osmičku. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis dvě. Pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 12, 11 odpadá, dobrá. To je ústní pozměňovací návrh pro, proti zdrželi se přijato, Třináctka pro, proti zdrželi se přijato, čtrnáctka pro, proti zdrželi se. Pozor, to je dílčí. Omlouvám se, dneska mi to nějak nejde. Dobrá, takže první část čtrnáctky. Chcete to ověřit nebo rukama? To předchozí? Můžeme hlasovat teď? Pokud chcete. Klidně rukama. V každém případě tedy možná to uděláme elektronicky. Čtrnáctka první části elektronicky. Máte odhlasováno? Přijato. Teď druhá část. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 15. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro. Proti zdrželi se přijato. A nyní půjdeme na kompromis 4 pro. Proti zdrželi se přijato. 23. Morgano dílčí první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A konečné hlasování elektronicky zahajuji Zavírám. Dvacet čtyři pro, Dva se zdrželi a čtyři byli proti. Děkuji mnohokrát zpravodajům a stínovým zpravodajům za, a sekretariátu za tuto zprávu. A nyní se dostáváme k důležitému bodu. A poprosím o ticho. Jsou tady trochu zmatky. Můžeme přijít k bodu 6, to je pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Je to důležitá zpráva, protože odkazuje ke strategii 2020. Ještě jednou poprosím o ticho, protože pracujeme. Pokud si chcete povídat, tak prosím za dveřmi musíme pokračovat v práci. Děkuji. Dobrá. Jak spra- pan zpravodaj říkal, tady máme možnost stanovovat nové priority pro strategii v oblasti vzdělávání a odborné přípravy čtvrtek 22. února 4 hodiny, pardon, 25. února 2016 ve 4 hodiny je termín na pozněvací návrhy. A dám slovo panu poslanci Krasnodemskému, který nám řekne o svém návrhu. Máte, potom dáme slovo stínovým zpravodajům a potom i ostatním kolegům. Budete ale muset hovořit stručně, protože nemáme moc času. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom velice stručně pár slov o této zprávě. Za prvé, když jsme psali tuto zprávu, tak proběhly zasedání s generálním ředitelstvím pro kulturu a vzdělávání a s různými asociacemi, které působí na evropské úrovni a zabývají se otázkou vzdělávání. Také jsme jednali s ministerství eh, kultury a školství, s různými odborníky. Já jsem se tedy snažil poměrně široce prokonzultovat tento dokument, tuto zprávu. Já jsem se rozhodl, že nebudu hovořit o všem, protože vzdělávání je velice široké téma, tak jsem se rozhodl, že se soustředím na tři body. První část této zprávy Předpokládám, že jste to četli, proč jste, protože jste předkládali pozněvací návrhy. Ta první část se týká organizační struktury platformy po změnách. Třeba, že se prodloužil cyklus 3 na 5 let, a že se rozšířil seznam oblastí na návrh Evropské komise ve společné zprávě a všechny zainteresované strany to přijali v tomto procesu s, velkým, s velkou spokojeností. Tak a vznikla nové generace pracovních skupin. A v této zprávě se navrhuje, abychom na jednu stranu rozšířili členství pracovních skupin oproti minulému období, tak aby se tam neúčastnili jenom ministerští úředníci, ale také odborníci. Dále jsme navrhovali lepší koordinaci, což má také souvislost s kontrolou implementace těchto doporučení různých skupin a for, které pracují v souvislosti s touto platformou. Ta koordinace nebyla úplně ideální a to byla jedna z chyb, jeden z nedostatků tohoto programu. A právě proto navrhujeme vytvoření neformálního orgánu, který by umožnil lépe koordinovat práci a zajistit koherentnost politik. A v tomto bodě také poukazuji na roli rodiny ve vzdělávání. <clears throat> Máme pocit, že je potřeba posílit přístup ke vzdělávání na základě společnosti, společenství a v podstatě veškeré výzkumy ukazují, že role rodičů a vlastně domácnosti, domácího prostředí v eh, rozvoji kompetencí dětí je zcela klíčová, velmi důležitá. A proto máme za to, že rodiče a jejich združení by měly být více přítomny v pracovních skupinách. Ale také v práci platformy by se měly akceptovat třeba předpoklady, že je potřeba více pracovat na strategii komunikace mezi školou a rodičemi. Ve druhé části hovoříme o kvalitě vzdělávání a odborné přípravy. A v této části upozorňuji na to, že soustředění se na standardizované testy mají i negativní dopady. O tom se v tom textu hovoří poměrně dlouze. Třeba v tom smyslu, že to může vést a často vede ke snížení úrovně vzdělávání. Připomínám také určité dovednosti v tom smyslu, že vzdělávání není jenom o vědomí, ale také o výchově občana a že určité dovednosti se nedají úplně dokonale ověřovat. Potom máme k dispozici určitá čísla, která ukazují, že v některých oblastech dochází k umělé akademizaci. A třeba to vede k tomu, že klesá počet odborných škol oproti potřebám trhu práce. A statistiky navíc ukazují, že nám roste nezaměstnanost mezi mladými, kteří absolvovali studium na vyšších a vysokých školách. Potom také upozorňuji na význam boloňského procesu a Dostali jsme i určitá echa od odborníků z oblasti vzdělávání, že boloňský proces má i své negativní stránky že třeba dochází k fragmentaza, fragmentazaci a vysokoškolských programů, přílišné byrokracie a podobně. A možná v tomto výboru bychom na to měli dát pozor, že prostě často dochází opravdu k mechanickému a převádění pojmů ze světa biznesu do světa akademického. Performance agreements, quality control a podobně přece jenom akademické instituce, nejsou korporace. A je to potřeba mít na paměti. A potom tam píšu o mobilitě. Erasmus a Erasmus Plus jsou velmi dobré programy, ale upozorňujeme je na to, že v této oblasti je potřeba k tomu přistupovat a řádně a řešit také kvalitu mobility studentů. A pak tam je třetí část této zprávy, která odkazuje k aktuální a důležité problematice migrace a vzdělávání. <clears throat> Máme migraci nejenom ze zemí mimo Evropské unie, ale také mezi zeměmi Evropské unie a v té společné zprávě máme zmíněnou problematiku migrace. Jenom tady chceme říkat, že je prostě potřeba v tomto smyslu vzdělávat učitele, že je potřeba, aby určité země, které již mají v této oblasti zkušenosti, si vyměňovaly tyto zkušenosti s těmi, které je nemají. Přesto se stává, že rozdíl mezi dětmi imigrantů a místními dětmi ve vzdělávání je poměrně vysoký a to je a vzniká jaksi vzdělávací chudoba v uvozovkách a je to výzva pro řadu evropských zemí. A nakonec, a to zatím nebylo úplně dostatečně zmiňováno, zmiňujeme odliv mozku. často při různých příležitostech se hovoří o posilování vnitroevropské mobility studentů a vzdělávacích a vzdělaných pracovníků, ale také si myslím, že bychom měli brát v úvahu sociální a kulturní dopady na určitou část Evropu, třeba na jihu nebo na středu a východu tam opravdu ty země tratí spoustu talentů a e, spoustu vzdělaných lidí, kteří prostě přejíždějí jinam do Evropy a, a následně přináší velký prospěch zemi, do které emigrují, ale má to také negativní dopady na země původu. To je všechno. Děkuji mnohokrát. Poprosím, abyste si řádně přečetli tuto zprávu abyste dali své pozněvací návrhy, ale to takové, které nebudou narušovat logiku této zprávy. Takže poprosím, aby pozněvací návrhy se opravdu týkaly záležitostí, které v té zprávě máme a budu se těšit na spolupráci. Děkuji. Grazie, grazie anche per questa, per queste... Mnohokrát děkuji. Děkuji za toto vysvětlení prioritních oblastí. Myslím, že to jsou určitě zajímavé připomínky a nejprve dám ale slovo kolegům. Nejdřív musím poděkovat panu kolegovi Krasenderskému za zprávu. Je to rozhodně dobrý text a na tomto základě můžeme velice efektivně pracovat. Souhlasím s eh, mnoha zjištěními z jeho strany, protože vzdělání by se nemělo týkat pouze pracovního trhu. Je to záležitost zcela nezávislá. Také eh, jsem ráda, že zdůrazil humanitní vědy a program 2020 by měl být lépe zpravován, lépe koordinován na evropské úrovni. Ve zprávě budou konkrétní návrhy, také komunitární přístup ke vzdělávání a také podporu pedagogů a rodin. Také vítám důraz na eh, migraci a prevenci radikalizace. Mám za to, že to je nesmírně důležitý přístup a Dobře se z toho zhostil zpravodaj, ale mám určité pochybnosti. Mám tady pochybnosti ohledně některých bodů, konkrétně bodu 13, o toho bychom neměli upustit. Kvalita vzdělávání je rozhodně důležitá, ale pokud se podíváme na nejkompetentnější vzdělávací systémy na světě, tak zjistíme, že v těchto zemích je poměr vysokoškolsky vzdělaných absolventů a 40 Možná bychom se měli zaměřit spíše na kvalitu této záležitosti. Souhlasím, ale myslím si, že není třeba upouštět od tohoto 40% cíle. Dále kritika boloňského procesu a body 15-16. Určitě se tam dá zlepšit celá řada věcí, ale myslím si, že to přispívá kvalitě vysokoškolského vzdělávání a také to přispívá k vzájemné výměně vědomostí. Všichni studenti díky tomu mohou těžit ze společného vysokoškolského prostoru v Evropě. Myslím si, že hlavní výstupy z naší zprávy jsou v zprávě pana Lebačky z minulého roku. V tomto ohledu předkládám pozměňovací návrhy a budu se těšit na spolupráci se zpravodajem. Ještě jednou mnohokrát děkuji za zprávu. Děkuji. I já bych rád panu Krasnoderskému poděkoval za jeho práci. Také děkuji za strukturu, která pokrývá uh, věci, na které bychom se měli zaměřit především. Neměli bychom se soustředit pouze na pracovní trh, protože vzdělávání a školení to rozhodně e, vychová silné jednotlivce. Jsou tady řešeny otázky lepšího monitoringu pro lepší implementaci vzdělávací strategií a také je tady zdůrazněná podporu pedagogů a rodin a také aktualizace eh, jejich vzdělávání a přizpůsobení se novým podmínkám. A také bychom se měli podívat na více otázek spojené s kvalitním vzděláváním. Ale chybí mi tady důraz na zásadní roli raného vzdělávání tím, že by to mělo být základem našeho vzdělávacího systému pro rozvoj tvůrčí osobnosti a schopnosti jednotlivých osob. Měli bychom zdůraznit spolupráci mezi Evropskou unii a příslušnými národními orgány, abychom také mohli začlenit uprchlíky do vzdělávacích systémů s tím, aby ti, kteří už mají kvalifikace, mohli usilovat o jejich uznání. Děkuji. Pan Čunty. Děkuji. Já chci také poděkovat panu zpravodaji za předložený text. Já vím, že za tím textem stojí velké úsilí, navíc se jedná o důležitou problematiku, strategicky důležitou problematiku. Ale přes veškeré úsilí, které bylo vloženo do této práce, tak mám přesto pocit, že některé věci nejsou popsány úplně dokonale. Prostě když je potřeba si udělat inventuru, tak je potřeba zjistit, jak se třeba posouvá dopředu spolupráce v oblasti vzdělávání. Když hovoříme o snižování kvality, tak je potřeba poukázat na to, kdo je za to zodpovědný. Kvalifikace a, a jejich založení na potřebách trhu práce, to mám pocit, že je trochu neoliberální přístup. A v podstatě tady se kritizuje boloňský proces v této zprávě, ale mám pocit, že ta kritika není úplně správná. Boloňský proces je totiž zodpovědný za fragmentaci vzdělávání. spolupráce mezi členskými státy během posledních let je sice pravda, ale na druhou stranu dochází k tendenci privatizovat a fragmentovat vzdělávání. V podstatě studia jsou jako kdyby produktem nebo komoditou, dochází k fragmentaci i vědeckého výzkumu. A opravdu si myslím, že program mobility selhala. A je to potřeba říci. Já vím, že v této zprávě se objevují určité prvky, ale ze zkušenosti prostě vidíme, že tyto programy jsou spotřebitelské v podstatě, spotřební, že tady vznikají modely, které vyžadují od lidí práci bez odměny, Vede to ke snížení svobody a univerzitní svobody. I během první rozpravy jsem se k tomuto vyjadřoval. Vyjadřoval jsem se k situaci vzdělávání v Řecku. U nás eh, se hodně škrtaly rozpočty a to mělo své dopady. Například v tom smyslu, že se propouštili učitelé, máme podfinancované vzdělávání a Myslím, že se to netýká jenom Řecka, že obecně na jihu Evropy v podstatě konstatujeme obrovský odliv mozku. Desetitisíce lidí, lékaři, inženýři, vědečtí pracovníci prostě odjíždějí z jihu Evropy, z Řecka a e, pracují v jiných zemích. Já vím, že musím skončit, ale prostě přesto jsem se chtěl vyjádřit. V Řecku bylo vzdělávání zadarmo, studovat bylo jednodušší v tom smyslu, že jsme měli dostatek inženýrů, dostatek lékařů. Teď se situace změnila, oni nemají práci a to kvůli rozpočtovým škrtům, které nám byly vnuceny. Mám pocit, že tady vzniká důležitý deficit. My jsme sice financovali vzdělávání, v Řecku. Vložili jsme do toho spoustu peněz a teď v podstatě z toho čerpá Německo. A myslím si, že do budoucnosti bychom se měli vyhnout tomuto začarovanému kruhu. Že prostě lidi vzděláváme pro nezaměstnanost, pak jdou znova do školy a potom jdou znova na úřad práce. Takže já si myslím, že je potřeba řádně revidovat tuto vzdělávací politiku předložím pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Skutečně důležitá poznámka, ale požádám vás o dvě, tři minuty maximálně. Nyní pan Manigal, paní, pak paní Hannibal. Mnohokrát děkuji zpravodaji za úvodní slovo. Myslím si, že to je skutečně dobré výchozí stanovisko a skutečně nám to dává dobrou představu o tom, kde se nacházíme, jak momentálně situace vypadá. Nicméně je tady nadále dost možností pro zlepšení. Jsou tady rezervy s tím, aby tady eh, toto dostalo více méně evropského ducha, protože Evropa má opravdu velký potenciál v této oblasti. A může odvést velkou práci pro dosažení pozitivních změn. Naše odpovědnost v této zprávě souvisí právě s touto věcí. Je třeba si také stanovit určité směry. Několik věcí, něko, které považuji za závažné. Máme určitý vzdělávací prostor v Evropě vyšší vzdělávací prostor. Nicméně chybí nám společná definice primárního a sekundárního vzdělávání. nemáme naznačeny jednotlivé konvergentní body, kterými bychom poměřovali kvalitu mezi jednotlivými zeměmi. Pak je tady také věc související s evropským duchem a evropským základem, aby věci byly vzájemně zaměnitelné a aby naši studenti se stali kvalitními evropskými občany. Myslím si, že Evropská unie, pokud jde o společné zájmy, se měla podívat na možnost zajištění této konvergence, aby kvalita a dovednosti mezi jednotlivými systémy byly přenositelné a stejně kvalitní v základních i středních systémech vzdělávání. My tady uvádíme číslo 40 vyššího vzdělávání, ale já bych se raději zaměřil na střední vzdělávání a toto číslo. Zajímalo by mě, kolik institucí plní tento cíl. Zároveň k jedné další věci. My víme, jak to vypadá podle zprávy OECD. Myslím si, že by bylo užitečné se na to podívat z hlediska vzdělávání a z hlediska evropského pohledu na věc na základě našich hodnot, cílů, principů. Jednoduše vytvořit evropský hodnotící systém pro základní i střední školství. Zároveň bychom měli mít ambiciozní cíle pro vzdělávání pedagogů abychom zajistili nezávislost a kvalitu v našich systémech vzdělávání, aby naši studenti i žáci se mohli dále rozvíjet. Školy by totiž neměly řešit pouze otázky vzdělávání. Školy by měly vychovávat členy společnosti, což rozhodně je dobré. Nicméně i vzdělávací systémy musí eh, mít určitou specificitu, kterou by vzájemně měli uznat. Dále cíle mobility. S tím, abychom si řekli, že mobilita má evropskou dimenzi ještě jednou žádám kolegy o stručnost. Paní Hannibal, děkuji paní předsedkyně, děkuji především zpravodej, který skutečně vyhověl požadavkům a e, snažil se být nápomocen. Byl to příjemný proces. Ještě jednou moc děkuji. Kdykoliv mluvíme o vzdělávání, tak eh, narážíme na určitý problém s tím, že vzdělávání je v kompetenci členských států, jak všichni víme. Takže pokusit se o strategický rámec mm, není jednoduchý proces, ale myslím si, že zpravodaj odvedl dobrou práci a snažil se zprávě dodat co nejvíce evropský rozměr. A já souhlasím s posledním řečníkem. Nemám ale za to, že bychom se měli zaměřit na základně střední vzdělávání, ale na vzdělávání pedagogů na evropské úrovni, protože už máme programy, které řeší učňovské vzdělávání, program Erasmus a různé podobné iniciativy. A já nevidím důvod, proč bychom do toho nemohli zakomponovat také vzdělávání pedagogů aspoň abychom měli určitý evropský rámec pro nasměrování vzdělávání. A my jsme uplatňovali určitý základ, který nebyl vždy úspěšný, tak aby se nějak sjednotili vysoké školy, moc se nám to nedařilo. Myslím si, že bychom se měli podívat na pedagogické vzdělávání do 18 let, také se zaměřit na mobilitu, protože eh, tak se můžeme vzájemně od sebe učit. Posílení mobility by bylo rozhodně dobré pro všechny. Myslím si, že tato zpráva je dobrá. Eh, zároveň eh, se mi moc líbí oblast migrace. Ale něco tady chybí. V prvé řadě přístup ke vzdělávání těch, eh, kteří eh, nejsou tak privilegovaní nebo pocházejí z rodin migrantů. To by mělo být v pozměňovacích návrzích. A také otázky žen a dívek a STEM předměty a tak dále. Ale myslím, že do toho bychom také měli něco doplnit. Ale nejdůležitější podle mě je ten evropský kontext a s tím bude tato zpráva vynikající. Děkuji paní Hannibal. A teď paní Trupol. A pak ještě dva řečníky tady mám. A pak uzavřeme seznam stručně, prosím. I já musím panu Krasnodemskému poděkovat. Mám připomínku k jedné věci. Vy jste zdůrazňoval úlohu rodiny s tím, že rodiny musí spolupracovat s vzdělávacími institucemi. To rozhodně platí. Na druhou stranu máme mnoho studií, které dokazují, že pro studenty a žáky je nezbytné mít uh, veřejné instituce. Uh, školky, školy, protože ty přidávají jaksi další orientaci, další rozměr pro přístup ke společnosti. A to se pochopitelně týká dětí, uprchlíků, migrantů. Čili nejedná se pouze o rodiny, ale jedná se o to, co zvládají naše veřejné instituce. Pokud mluvíme o vzdělávání pedagogů, jedná se o veřejné instituce a měli bychom to zarámovat tímto způsobem. Děkuji. Grazie, Jura, e la collega, il collega Evans. Collega Evans? Non c'è? Vete via. E Libacca. Libacca. mojich předmluvců, kteří gratulovali panu koncept. I já sdílím eh, názor svých předřečníků. Gratuluji, pane profesore, k vašemu konceptu. Souhlasím v mnoha bodech. Za prvé, vzdělávací systémy nesou zodpovědnost za to, jak kvalitní je vzdělání, ale nenesou odpovědnost za to, aby byla pracovní místa to není hodnota sama o sobě. Za druhé, co se týká rozvoje humanitních věv, tak nemůžeme popisovat svět, jenom popisovat svět, v němž žijeme. A za třetí, koncept vysokých škol, které eh, odpovídají obrazu Platónově, to prostě nejde. Není to vysoká škola, která se zúčtovává prostě jenom finančním způsobem. Vy tady hovoříte o vzdělávání učitelů a říkáte, že není dobré, ale ono nejde jenom o kvalitu, to je třeba změnit celé paradigma. Žijeme prostě v jiné realitě, využíváme jiné komunikační prostředky, máme jiné zdroje informací. Je třeba činit rozdíl mezi věděním a informací. Učitel by měl se snažit vyprovokovat v dětech chytrost. Pane profesore, budu s vámi vždy ve sporu v tom, aby se v tom názoru, že je třeba změnit přístup. Sice hovoříme o chybách boloňského procesu, ale ten koncept jako takový je v pořádku. Ten koncept v mnoha zemích i v Polsku eh, bývá špatně zobrazován. Proto bychom měli pracovat na tom, aby při zachování autonomie, aby školy mohly využívat svobodu vzdělávání, aby vznikaly interdisciplinární studijní obory a tak dále. Děkuji. Teď velice krátce. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom zůstali věrní tématu, abychom byli efektivní, tak nemůžeme hlásat nějaké obecné pravdy, musíme se v tom konceptu stanovit priority. Je tady důležité zdůraznit i roli dětí. Tady jde o školu, o děti a ty argumenty je do toho také třeba eh, zahrnout. Také jinak souhlasím s kolegní Baska, která poukázala na to, že máme volný pohyb, mobilitu v rámci Evropské unie a tento volný pohyb by měl být využíván pozdější uznávání prostě jenom nestačí. Myslíme si, že je důležité se vším, co tady říkáme, vyslovit souhlas, ale nesmíme rezignovat na to, nesmíme nevidět to, že dochází i k určitým negativním jevům, jako třeba brain drain. To by se nemělo akceptovat. Děkuji. Kolega, prosím. No, to, co teď řeknu, nebude nic originálního. Tahle zpráva uh, opravdu zmiňuje mnoho témat, ale je to zpráva velice aktuální. Evropské problémy, paní předsedkyně, ty bychom tady mohli znovu zopakovat. Potřebujeme koherentní politiku a konsekventní vzdělávání. K tomu tři poznámky. Tato zpráva zpráva se vážně věnuje následujícím tématům. Ekonomická krize, různější úsporné politiky, které se aplikovaly po celé Evropě. Také dochází k vymezování, vyčleňování velké části populace ze vzdělávání. To jsou lidé, kteří nemohou převzít tu svou část nákladů. Tady bych chtěl, aby bylo zdůrazněno tento faktor. Dále bychom měli zdůraznit význam primárního a sekundárního vzdělávání. Tady, tady by také mělo být provedeno zaměření směrem ke společnosti, ale společnost ovdiv, ovlivňují i jiné faktory. Společnost by měla zprostředkovávat obecné poznatky. No a teď k tomu, k té změně, k níž dochází v posledních letech. Máme digitalizované vzdělání, někdy to má i kritické projevy, ale mnohé je i pozitivní. Tady máme oba aspekty naraz, pozitivní i negativní. Podám pozměňovací návrhy a doufám, že pak vznikne skutečně dobrý text. Děkuji. E, děkuji všem kolegům a kolegyním. E, kolego Krasnodebský, skutečně jste odvedl dobrou práci. Ne, ne, omlouvám se ještě kolegyně. Omlouvám se, hlásila jste, přihlásila jste se poté, co už jsem měla uzavřený den seznam. Omlouvám se. Děkuji. A děkuji i panu zpravodaji. Souhlasím s mnoha věcmi, které už byly eh, řečeny. Jenom chci zdůraznit, za prvé vzdělávání souvisí s budoucností a skutečně je důležité, abychom to měli na paměti. Tohle je o tvorbě lepšího světa. Musíme najít způsoby, jak spolupracovat, spolupracovat se sousedy, ať už žijí v ulici vedle nebo ve vedlejší zemi. Je tedy třeba mít koherentní přístup když hovoříme o širším komunitním vzdělávání a neformálním vzdělávání, tak to je věc zásadní důležitosti. Já jsem produkt neformálního vzdělávání, spolupracovala jsem s mnoha mladými lidmi, kterým to chybělo. Ono to stále chybí, hlavně v mé zemi to jejich kurikulum je neuvěřitelně úzké, to znamená spoustu lidí nemůže využívat svého potenciálu. Co se týká kompetencí učitelů, interkulturní výuka, interkulturní dialog, schopnost vést konverzaci s ostatními, to je naprosto zásadní věc Znám eh, lidi z interkulturního dialogu, eh, na to téma jsme také hlasovali v lednu tohoto roku jako v určité referenci. Co se týká bodů 14 a 17, to je ona úzkost kurikul, přijetí dalších předmětů. Myslím, že to chybí nejenom mladým lidem, to také postrádají uh, Eh, zaměstnavatelé. Nedávno jsem byla u Siemensu, kde odstartovali kampaň eh, pro referendum o setrvání v Evropské unii ve Spojeném království a hlavní ředitel Siemensu chápe, že umění hraje naprosto zásadní roli i v přírodních vědách a rád ráda bych zdůraznila, že měníme STEM na STEAM. Když vložíme písmenko A, tak to je arts, ona umění a tím vlastně propojíme ty dvě oblasti. Chápou to zaměstnavatelé, že bez vize, bez kreativity se nepodaří řešit problémy. Tedy přírodní vědy, science samotné nefungují to neřeší všechny problémy. A ještě jedna poslední věc, která se týká evropské úrovně. Učitelé pracují na evropské úrovni, stejně tak i studenti jsou online, využívají digitálních nástrojů. To se týká evropských kompetencí. Prosím, kolega, kolegyně. Ještě jsem se přihlásila, i když seznam řečníků už byl uzavřen, protože uh, pár myšlenek mě vyprovokovalo k tomu, abych se přihlásila. To je ta diskuse na téma rodiny. Je třeba jasně říct, a v tom textu to je jasně psáno, nejde o to, aby školy nebo veřejné vzdělávací instituce byly stavěny do protikladu rodině. Ne, obě části musí spolupracovat. Je to strašně důležité. A říkají to učitelé a svazy učitelů, že spolupráce mezi rodinou a školou někdy nebývá dokonalá. A právě iniciativy v oblasti prevence a práce eh, na prevenci radikalizace a tak dále často vzniká velký problém protože komunikace mezi rodinou a školou nefunguje a to je to co v mnoha oblastech dělá problémy. ta zpráva by na to měla jasně poukazovat že rodina, škola, škola, rodina navzájem hrají eh, velice důležitou roli v životě té druhé. Nejrůznější združení rodičů, aktivní spoluúčast rodičů, aktivní podíl na životě školy, to by všechno mělo být výrazně zlepšeno. Je to důležité, ono to všude nefunguje a nejde o to poslat dítě do školky a tím nahradit rodinnou výchovu nebo nechat doma a tím nahradit výchovu ve školce, je třeba obé uvést do vzájemného souladu. A teď ještě k tomu tématu. 40 příslušníků mladé generace by měli mít akademické vzdělání nebo něco srovnatelného. Tady bych chtěla poukázat na to, že jsou mnohé jiné způsoby vzdělávání, které umožňují eh, adekvátní vzdělání i mimo vysoké školy to je tady uvedeno jenom ve smyslu, že jsou to studijní, studijní výsledky stejné úrovně, když vidím, že se to někde snižují kritéria, tak to se mi nelíbí. Je stále víc studentů, kteří jsou jenom bakaláři, aby měli nějakou vysokou školu, ale zda jsou o tolik lépe vzděláni než po třech letech systému duálního vzdělávání, to je otázka. Boloňa. Já si myslím, že s Boloňou máme velké problémy, ne kvůli struktuře, to je pravda, nejde o Boloňu jako takovou, jde o to, jak se boloňský systém implementuje, jak se to na jednotlivých vysokých školách uvádí v život. A když dochází k poklesu kvality, tak to souvisí se strukturami a osnovami a ne s tím, zda to je nižší diplom, vyšší diplom. Dřív to bylo tak, teď je to bakalář a magistr. Jde o to, jak ty struktury naplníme životem. Na to bychom se měli soustředit. Děkuji. Už bych eh, nechtěla tomu věnovat eh, více času, máme tady totiž vzácného hosta, eh, pan Petering a pan Van Gaal z Domu evropských dějin. Rádi, ráda bych teď dala slovo dvěma posledním příspěvkům. Komise, komise je dnes přítoma Sofia Eriksson a potom dostane slovo ještě pan zpravodaj, ale poprosím, abyste byli struční. Sofia Eriksson, prosím. Děkuji. Budu velice stručná. Nejdřív děkuji panu zpravodaji. Komise vítá návrh této zprávy na téma e ET 2020. Je to dobrá, vyvážená zpráva. Chtěla bych vyjasnit pár bodů, když dovolíte. Co se týká zastoupení pracovních skupin, které jste zmínil, tak chci zdůraznit, že tyto pracovní skupiny jsou už široce reprezentovány nejenom zastoupení členských států, ale máme i kandidáty Eh, ze zemí EFTA, máme tam i zástupce mezinárodních organizací, agentur UNESCO, OECD, je tam zastoupena agentura SIDEFOP, Evropská nadace pro vzdělávání a máme také výběr evropských partnerů i z evropských občanských iniciativ co se týká myšlenky neformálního koordinačního orgánu, tak tady bych ráda řekla, že před e ET 2020 jsme neměli formální podporu pro to, abychom měli nějaký řídící orgán. Neviděli jsme bezprostřední potřebu takového orgánu. Máme, měli jsme hodně diskusí uvnitř komise na téma vzdělávání a odborná příprava a v rámci spolupráce se všemi účastníky jsme vytvořili fórum odborné přípravy, měli jsme e, schůze se partnery sociálního dialogu a myslím, že ta diskuse byla velice dobrá. Co se týká poznámek e, týkajících se začlenění rodiny, my bychom rádi zvolili inkluzivní Eh, přístup. Chtěli bychom propojení s místní komunitou, s rodiči, s občanskou společností. A pracovní skupina už vypracovala velice dobré nástroje, které eh, se týkají především eh, účasti rodičů. Co se týká mobility, nový program Erasmus Plus se velice snažil zvýšit kvalitu mobility tím, že bude lepší příprava, třeba jazyková příprava. A potom chci ještě říct některým poznámkám z diskuse, že potřeba mít srovnatelnou úroveň mezi členskými státy a všemi úrovni vzdělávání to máme, protože máme evropský kvalifikační rámec, který to díka, e, řeší. Je tam těch osmero úrovní vzdělání. A co se týká evropského posuzování evropských parlamentů, máme parametry v e ET 2020, máme e, parametry, které posuzují kvalitu. A teď ještě ta práce učitelů a vzdělávání učitelů a jejich význam. Máme spoustu projektů, které už jsou v běhu, hlavně ten prvotní, to prvotní vzdělávání a pak další kontinuální vzdělávání. Doufám, že jsem se věnovala všem bodům a děkuji. Děkuji vám i za to, že jste byla tak stručná a přesná ve svých odpovědích. A teď možná ještě pan zpravodaj Krasnodebsky, tak aby teď trochu se to, co tady všechno zaznělo, abychom si upřesnili spolupráci s firmami a s vlastními uživateli. To je vlastně ta třetí dimenze univerzit. To je nejdůležitější. O dětství se už hovořilo, hovořilo se, mělo by se hovořit i o handicapech to znamená, i postižené, postižení by měli mít právo účastnit se celého vzděláváního procesu. Máme nejrůznější stupně integrace v této oblasti. Tak moc času nemáme, ale poprosím kolegu Krasnodebského, aby to krátce schrnul. Děkuji. Děkuji za všechny vaše poznámky, těším se na všechny pozměňovací návrhy a na příjemné diskuse při hledání kompromisu. Děkuji. importante ora passare a questo mm, punto dell'ordine. Tak teď tedy další bod pořadu jednání. Srdečně vítám předsedu správní rady Domu evropských dějin. Víte, že tato instituce sídlí tady v Leopoldově parku, prošla rekonstrukcí a Hans-Gerd Pöttering býval i předsedou Evropského parlamentu tuto instituci vede od roku 2007. Také vítám i paní Van Gaal, která vede tým kolegia a kolegové nám teď řeknou, jak pokročili, protože v roce 2016 se předpokládá, že Dům evropských dějin bude otevřen. Víte, že tam budou jednotlivé oblasti, jako uh, kultura a další. Bude se hovořit eh, o evropských institucích a dalších spojených tématech. Máme tam eh, řídící výbor, kterého se účastní i naši kolegové, jejichž jména jsem teď zapomněla, ale doufám, že se to pak... Eh, ach, pan Talgádas, omlouvám se, jména jsou má slabina. Uh, No a ten projekt, to je velice komplexní věc, velice ambiciozní projekt a jde především o to, že se tady naskýtá velká šance, šance k poznání a uznání integračního procesu, především ve 20. století po světové válce až do dnešních dnů. To byla velká výzva dát dohromady historiky a historiografy, tak aby se popsaly evropské dějiny, a aby se popsalo no velké integrační a sjednocovací dílo Evropské unie. Spolupracuje se i s národními odborníky v jednotlivých členských státech. Předpokládá se vznik stále výstavy všichni návštěvníci budou mít do tohoto domu přístup, pak se plánují paralelně s tím časově omezené výstavy a má to být zároveň i místo setkávání, tak aby eh, mladá generace se tam mohla setkávat s integrativními vzdělávacími projekty. O tohoto domu si tedy slibujeme velice mnoho. Je to velice důležité, že se o tom bude jednat dnes ve výboru pro kulturu, protože je to projekt velké důležitosti. No, máme tady generálního eh, ředitele z odboru pro komunikaci Evropského parlamentu. Děkuji mu, že přišel. A pan Hans-Gerd Pöttering, předseda kuratoriu a já mu teď hned předám slovo. Mě by zajímalo, jak vy si představujete tu iniciativu a jaké perspektivy do budoucnosti, ale zároveň jaké problémy a výzvy v tom vidíte při realizaci tohoto projektu a možná byste nám mohl říct, jak jste postoupili v plánování. Tak hned vám předám slovo. Uh, a jménem všech členů výboru mohu říci, že před oficiálním zahájením provozu domu navštívíme Dům evropských dějin a tam budeme potom mít možnost se na ten projekt přímo podívat. Teď bych vám hned chtěla předat slovo a můžete říct, jak si s kolegyní rozdělíte slovo. Milá paní předsedkyně, milá Silvie, kolegyně a kolegové, to vlastně už říkat ani nemohu, protože jsem vlastně čestným členem Evropského parlamentu, čestným poslancem, tak přece jenom trochu mohu říct kolegyně a kolegové. Jsem velice, velice rád, že tady dnes mohu být ve vašich řadách a že vám mohu říct něco o tom projektu. Je tady koordinátor z naší správní rady, je tady Anne Laus, je tady spoustu dalších lidí, s nimiž spolupracuji. Dívám se do vašich řad a vidím některé tváře nové, ale některé, které jsou mi ještě důvěrně známé z let, kdy jsem tady byl do roku 1997 do roku 2014 když mi dovolíte osobní poznámku na úvod, tak za ta desetiletí jsem nikdy nebyl ve výboru pro kulturu, proto je to pro mě dnes originální zážitek, ale chtěl bych vám říct, že ve svých nejrůznějších eh, rolích jsem se s vaší práci vždycky potkával. Rád bych vám řekl příklad, který nepřímo souvisí s Domem evropských dějin. Ti z vás, kteří jsou v parlamentu déle, se budou pamatovat na debatu o finanční perspektivě 2007 až 2013 na summitu 2005 v prosinci šéfové států a vlád rozhodli, že prostředky na projekt Erasmus a rád jsem viděl, že máte Erasmus na programu i dnes. Tenkrát tedy šéfové vlád a států rozhodli, že prostředky na programy pro mládež a na Erasmus se seškrtají o tři miliardy. Musím říct, že mě to tenkrát téměř rozuřilo. Předsedal jsem frakci strany Lidové, tenkrát to ještě eh, byla eh, frakce s jiným názvem a pamatuju se, tenkrát jsme krátce kolem Vánoc po summitu byli eh, pozváni Wolfgangem Schüsslem, rakout kancléřem, pozval nás do Hofburku, do Vídně, ta, aby se tam vedly konzultace o finanční perspektivě předsedal Josef Borel. Já jsem pak dostal slovo rakouskému kancléři a budoucímu předsedovi rady řekl, že pokud to takhle zůstane, že se ty tři miliardy opravdu škrtnou, tak naše frakce řekne ne a ostatní frakce nás budou určitě následovat. Po mně hovořil dnešní předseda parlamentu Martin Schulz, který obsahově řekl totéž. Za liberály to byl Graham Watson, dnes Sir Graham, za zeleném Daniel Cohn-Bendit, za levici. V podstatě všichni jsme se shodli a na konci se nám podařilo a Wolfgang Schüssel to chytře vymyslel, že se ty tři miliardy zase vrátily. Díky tomu se mohlo podpořit statisíce studentů a jejich výměna. A finanční perspektiva 2014 až 2020 tu chybu už neopakovala. To víte lépe než já, já už jsem u toho nebyl. Uh, ale chtěl jsem jenom říct, a teď se dostávám k domu evropských dějin. Mně vždycky záleželo na tom, aby se potkávali lidé, aby si vyměňovali názory a když si je budou vyměňovat, aby se doufejme dohodli, aby společně kráčeli do budoucnosti. Doufejme. A to je také duchovní základ domu evropských dějin. Předseda parlamentu to není jenom reprezentativní osoba, je třeba utvářet i obsah. A já jsem si přece vzal, že ty dva půl roku 2007 až 9, že navrhnu nový projekt, a sice Dům evropských dějin. A to jsem 13. února 2007 také vyhlásil ve svém programovém projevu, že vytvoříme místo, které nám bude připomínat evropskou minulost, její tragédie, ale i její pozitivní stránky, i velkou kulturu, kterou v Evropě máme, kulturu v rozmanitosti, že také bude připomínat i všechny tragédie a bude nám připomínat, že tehdy po druhé světové válce tenkrát mužové dnes mužové i ženy vyvodili důsledky z našich tragických dějin které přinesly ty ohromné hrůzy druhé světové války a 55 milionů mrtvých. Zároveň to má být ale místo budoucnosti, nejenom ohlédnutí zpět, do evropských dějin, hlavní důraz 20. století a jeho dvě války, totalitární systémy, nacismus a komunismus, potom evropská odpověď, smíření a spolupráce integrace Evropy. A to propojíme s myšlenkou výměny názorů na úrovni vědců, občanské společnosti a především mladých lidí. Když teď o tom hovoříme o devět let později, tak to zní všechno snadně a neproblematicky, ale chtěl bych připomenout, jak jsme diskutovali s výborem pro rozpočty, paní Triple o toho vždycky byla. Uh, já jsem 15 let byl předsedou frakce a prezidentem a když jsem vedl jednání v parlamentu, tak kolegyně a kolegové přicházeli ke mně, ale co se týká Domu evropských dějin, já jsem chodil ke svým kolegyním a kolegům, viděl jsem, jak vypadají její kanceláře a z toho se pak uděláte představu, že Dům evropských dějin pro mě byl natolik důležitý a je natolik důležitý, to, nic v mém politickém životě nebylo tak těžké jako realizace Domu evropských dějin. A to nepřeháním. Nechci jít do podrobností. Je to projekt parlamentu. Potom přišla milá předsedkyně, námitka, proč to dělá parlament, proč to nedělá komise, proč ne rada ministrů. Kdybychom bychom od počátku do toho zahrnuli radu i komisi tak by to bylo umřelo hned podle principu mnoho kuchařů spálí kaši nebo mnoho myslivců zajícová smrt. Pak došlo přece jenom k průlomu, když předseda komise Barroso v dopisu mému následníkovi polskému předsedovi parlamentu napsal, že se komise bude podílet na krytí běžných nákladů. Když Jiří Buzek dostal ten dopis a pak eh, eh, se to rozšířilo, tak nakonec jsme dostali zelenou na semaforu a parlament nebyl jediný, kdo se podílí na krytí běžných nákladů. Uplynulo devět let, Silvia Costa poukázala na to, že v listopadu Dům evropských dějin bude otevřen. No, ale nemůžete navrhnout projekt a pak ho prostě budovat, je třeba dodržet určité procedurální postupy. Nejdřív byl výbor znalců, který vypracoval posudek, co se týká obsahu Domu evropských dějin. Už jsem řekl, důraz hlavně na 20. století, ale i Eh, ohlédnutí do dávných dějin, Řecko, Řím, renesance, křesťanství, všechno to, co dělá Evropu Evropou. Tato rada odborníků zahrnovala experty z celé Evropské unie. Před předsedal tehdy profesor Hütter, který byl předsedou nadace Domu německých, německých dějin ve Spolkové republice Německu, profesor Borjej. Z Varšavy byl jeho zástupcem a dnes předsedá vědecké poradní radě. Ta rada znalců vypracovala posudek k obsahu, k obsadu toho domu evropských dějin, pak to schválil parlament, tak eh, pak tato rada odborníků byla nahrazena vědeckou poradní radou eh, a této radě dnes předsedá profesor Borodžej a dalšími členy jsou Norman Davis, což je vysoce uznávaný historik z Velké Británie, stejně tak jako mnohé další osobnosti. Důležité je, aby se zmínil i fakt, že eh, dozorčí rada je politicky rozmanitě zastoupen, obsazená, není to tedy projekt, který jde podle jedné politické linie, je to projekt, který by měl uh, Eh, vyhovovat všemi, když o interpretaci dějin se můžeme samozřejmě svářit. Řeknu vám jména Miguel Angel Martinez. Martinez je mým zástupcem, dlouho byl členem poslancem Evropského parlamentu, byl i místopředsedou, potom komisař pro kulturu Tibor Navračič je členem Silvia Costa. Silvia ta jména umí vyslovit lépe, protože je vyslovuje každý den. Silvia Costa tituji, z titulu své funkce Joa Artui za rozpočtový výbor, Algeda Salgaudas, už byl zmíněn, profesor Borodžej, abychom měli to spojení s tou vědeckou konzultační radou hrabě Davignon, bývalý komisař Hans-Walter Güter, Žera Onesta, bývalý místopředseda Evropského parlamentu Vojček Roskovský, bývalý poslanec Peter Sutherland, bývalý komisař Rudy Ferhurt předsedá vlády regionu Brusel. To je vždycky důležité dohodnout se jak s městem Bruselem, tak regionem Brusel. Z toho vidíte, jak komplexní celá ta záležitost je. Jana Boris, bývalý místopředseda, Francis Wirtz, bývalý předseda frakce Levice. Tak tento dům evropských dějin byl tedy v únoru 2007 navržen. Pak se tím zabývalo prezidium a prezidium s tím vyslovilo souhlas. No ale pak bylo důležité získat i nějaký dům, nějakou budovu. Harald Römer, náš koordinátor, byl generálním tajemníkem a on tenkrát získal tu budovu na 99 let pro Evropský parlament. Je to takzvaná budova Eastman. Německy by se řeklo, je to v podstatě propachtováno dědičně po 99 letech, ti mladší z vás tady ještě budou, moje generace už ne. Pak parlament určitě dosáhne prodloužení užívání tohoto domu. No a pak jsme samozřejmě potřebovali tým, který by to vybudoval. Měli jsme štěstí, že e, v Staňou a dalšími jsme získali skutečně zdatné a angažované uh, kolegyně a kolegy. Pak jsme potřebovali soutěž architektonickou, to všechno muselo být vypsáno v evropské dimenzi a trvalo to rok, než bylo všechno hotovo. Pokud vím, 28 architektonických kanceláří se tenkrát přihlásilo a vyhrálo konzorcium Še a Morel, to je architektonická kancelář, která obsahově nově utvořila Petit Palais v Paříži. Je to tedy na výsost kompetentní architektonická kancelář. Taja Bauk von Gaal vám pak představí podrobnosti. Bude tam trvalá výstava na ploše asi 4000 metrů čtverečních a tam budou prezentovány dějiny 20. století a předtím a potom evropská reakce na to evropské sjednocování. Samozřejmě bychom rádi, aby si e, návštěvníci odnesli hluboké zážitky. Mohou tedy procházet evropskými dějinami podle svého vlastního tempa, mohou se věnovat tématům, která je zajímavý. Přitom eh, se bude využívat eh, velice široká paleta moderních muzeologických metod. Zážitek bude odlišný v každé místnosti a také podle toho, jak se schromáždí objekty v jednotlivých interaktivních stanicích. Děkuji tlumočníkům, že se popasují s tímto jazykem. Já to předčítám, protože se potřebuji v textu orientovat. Doufám, že to čtu dost pomalu na to, aby tlumočení bylo dostatečně snadné. Dámy a pánové, možná trochu pomaleji, piano, piano, pianko, pianko, dobrá. Takže Dům evropských dějin bude eh, zařazen do celého programu práce s veřejností Evropského parlamentu. Návštěvnické skupiny, které přijdou sem do parlamentu, vnímají velice dobře parlamentárium a parlament parlamentárium není identické s domem evropských dějin. Parlamentárium se soustředí na parlament. Parlament sice v domě evropských dějin také je zmiňován, to musí být, ale dům evropských dějin jde daleko nad rámec parlamentu tím, že se věnuje i ostatním institucím, i našim společným dějinám. Teď k nákladům kolegyně znám všechny podrobnosti, co se týká finančních detailů. Já vám řeknu jenom rámec. Rekonstrukce budovy stála 31 milionů eur na výstavu předpokládáme 21,4 milionů eur a 3,75 milionů eur na sbírku, která vznikne. Kolegyně vám o tom pak něco poví víc, to znamená, že celý projekt 56,15 milionů eur. Provozní náklady budou odhadem zhruba 11,5 milionů eur. Pokud srovnáte tuto částku 56 milionů eur, dámy a pánové, tak je to samozřejmě na první pohled ohromná suma, ale když pak uvidíte, že Rex Museum v Amsterdamu stojí 100 miliony muzeum na Akropoli a eh, ředitel Akropolského muzea byl eh, také v porotě té architektonické soutěže. To stálo přes 100 milionů. Pro mě je to skutečně překvapivé, ale stále jsme se snažili o to, aby náklady nerostly, aby to zůstalo v tom daném rámci a to se nám zatím daří Možná ještě závěrem něco k nejnovějšímu vývoji. Obsahově eh, to bude na počátku rozpracováno podrobně, Gaja vám to potom vysvětlí. Co se týká konceptu, tak ta trvalá výstava se bude opírat o sbírky Domu evropských dějin. I k tomu vám paní Fangál hned něco řekne. Konce minulého roku se začala budovat ta trvalá výstava. První dočasná výstava už je do značné míry také připravena a u těch výstav, u této výstavy se bude týkat o téma migrace, to znamená, že to velice zapadá do aktuálního dění. Otevírat bychom měli v listopadu tohoto roku. Než ukončím svou krátkou prezentaci, dámy a pánové, nebo dovolíte-li, nadále vám budu říkat kolegyně a kolegové, ještě bych se rád um, zmínil o tom, co nás vedlo k tomuto projektu. Mnozí z vás budou asi chápat motivy, které mě a kolegy uh, vedly k tomu, že jsme se pustili do realizace toho projektu. Když se podívám na současný vývoj, nechtěl bych to teď rozebírat, když se podívám na všechny problémy, myslím, že Evropská unie nikdy neměla tolik problémů jako teď. Je fundamentálně důležité, abychom se upamatovali na své společné hodnoty a společné základy, abychom si je připomínali a čerpali z toho sílu a uh, odvahu pro další pokračování evropské jednoty. Dámy a pánové, závěrem, co se konceptu týče, je to jeden z nejdůležitějších cílů Domu evropských dějin, posílit znalosti Evropanů všech generací o vlastních dějinách a přispět tak k lepšímu porozumění uh, v současnosti i budoucnosti Evropy. A na sám závěr bych chtěl říct, že tato Evropská unie a její ohromné problémy, pokud to vidíme správně, je to nekonečný poklad. Kdybychom se o tento poklad nestarali, a tam, kde je třeba něco změnit, je třeba věci změnit. Hlavně je třeba posílit třeba myšlenku solidarity. Ale když, se, když by se naše generace neupamatovala na to, co je důležité a abychom, když připustíme, že Evropa bude narušena nebo dokonce zničena, tak tím pádem by strom, který rostl po staletí, by byl ohrožen. Pokud bude tento strom, který rostl po staletí, poražen, tak si uh, kopeme jámu sami sobě. Proto Dům evropských dějin není sice lékem na všechno, ale je to jeden z kamenů mozaiky našich dějin. Nesmíme zůstat uvězněni v dějinách, ale musíme využívat dějiny k poučení pro současnost a budoucnost. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Ať už pocházíme z jakékoliv země, máme jednu společnou budoucnost. Při všech sporech, které se v demokracii vedou, bychom na to nikdy neměli zapomínat. Hodnoty, které nás pojí, bychom měli pěstovat a to je obsahem Domu evropských dějin. Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát, pane Peteringu, za vaši prezentaci a především děkuji za vaše závěrečná slova. Budu doufat, že všichni nebo alespoň většina kolegů a kolegyň s vámi budou souhlasit. Je důležité, abychom se zabývali a nahlíželi takto na evropskou historii v těchto těžkých dobách. Myslím si, že je skutečně potřeba toto poselství předávat i nové generace. aby pochopila, jak vlastně Evropská unie vznikla, jak Evropa vznikla. A že dnešní Evropa je tedy Evropou rovnocených národů. Budeme vám ukazovat pár diapozitivů. Nyní dostane slovo paní Téva Fongal, která je vedoucí projektu Domu evropských dějin. Já jsem se s ní několikrát setkala a pochopila jsem, kolik práce do tohoto projektu bylo vloženo. Takže si myslím, že v každém případě je dobré si udělat přehled. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, členové výboru pro kulturu. Jak říkal pan doktor Petering, Dům evropské historie, tedy moderní dokumentační historické a muzejní centrum, se již dostal do pokročilé fáze. Akademický projektový tým pracuje na tomto projektu od začátku roku 2011 a do značné míry se ve své práci spoléhal na koncepční dokumentaci tohoto projektu, ve kterém byly stanoveny normy pro tento dům již v roce 2008. Dům evropské historie bude muzeum, které se bude snažit přemostěvat akademický svět a bude vycházet příběhu, který bude prezentovat z posledního výzkumu a navíc se z toho stane interpretační muzejní nástroj. V podstatě všichni eh, návštěvníci bez ohledu na to, kolik toho vědí o dějinách, budou mít eh, skutečný zážitek z muzea, který bude útočit na všechny jejich smysly. Stála výstava, jak bylo řečeno, bude mít vernisáž v listopadu a představí návštěvníkům skutečné kořeny historie. E, soustředí se na 19. století, nacionalismus, parlamentní demokracie, revoluce, průmyslové revoluce, komunismus, kapitalismus, kolonialismus a následně pojedná také události 20. století a bude se mimo jiné soustředovat v rámci 20. století na proces evropské integrace, který jaksi dovytvářel tvar stávající Evropy. Stávající výstava se bude soustředovat na evropské jevy. Není to jenom jakási množina historií dějin jednotlivých států. Skutečně se soustředíme na Evropu jako takovou. Naší cílovou skupinou jsou návštěvníci z celé Evropy a následně tedy tato výstava může být různě vykládána na základě osobních zkušeností, které návštěvník má. Dům evropských dějin by měl být místem interdisciplinárních diskusí o událostech a procesech evropské minulosti. Toto muzeum je jedinečné mimo jiné i svou mnohojazyčností. Stála výstava bude k dispozici ve 24 úředních jazycích Evropské unie. Pokud procházíte pravidelně Leopoldovým parkem, tak uvidíte a viděli jste, jak se bývalá budova Istmana měnila vám před očima. Bude tam 100 tisíce předmětů, artefaktů, které budou podporovat tuto stálou výstavu. Stále se ještě pracuje na skleněné fasádě, ale instalace stále výstavy již začala. První předměty byly upevněny již na strop. Tady vidíte citáty k tématům výstavy, které v podstatě povedou návštěvníky celou výstavou. Tyto citáty jsou součástí větší instalace, kterou jsme nazvali Tornádo. Bude uprostřed na schodišti 27 metrů vysoká, a myslím si, že to bude opravdu hlavním rysem. Jsou tam slova písmena, která symbolizují zavádění abecedy, která to byla základem znalostí a, a psaných dějin. Karmos, bratr unesené Evropy do Řecka, starého Řecka, přinesl abecedu, a když vlastně hledal svou sestru. Tento dům je jedinečným muzeem. Chce najít miliony Evropanů, kteří mají zájem o evropské dějiny a evropský integrační proces. A tato stála výstava má být stálým zdrojem pro výklad evropské minulosti, který navrhne nebo který dá návštěvníku možnost prohloubit svou znalost eh, evropských dějin a dívat se na jejím základě do budoucnosti. Chceme vyvolat v lidech zvídavost, protože zvědaví a zvídaví lidé jsou ochotní se více do hloubky učit. Chce položit otázky, Možná tedy, že v našem muzeu vznikne více otázek než odpovědí. A toto muzeum také chce dát možnost zamýšlet se nad evropskými dějinami. Toto muzeum by mělo být skutečně pokladnici evropské paměti, protože na té stojí evropské sdílené vědomí, protože sdílená, sdílená paměť vlastně definovala naše kořeny. A tato výstava vlastně umožňuje různé výklady a různé politické analýzy. Muzeum bude otevřeno v letošním roce a na základě koncepčního dokumentu akademický projektový tým se držel těch směrů, které byly nastaveny, tedy že design a fungování má být v souladu s poslední muzeologickou vědou. Bude tam více než 1600 objektů, 25 scenografických objektů, 70 replik a přes 1300 vizuálních materiálů, které všechny poskytnou kontext příběhu, který budeme návštěvníkům vyprávět. Budou tam také interaktivní prvky, bude tam 14 filmů, které byly natočeny pro tuto stálou výstavu, takže to bude výstava pro všechny smysly. Tato stála výstava se soustředí na politickou, hospodářskou a sociální historii, nicméně e, je určena pro návštěvníky od 12 let. Vytvořili jsme ale také rodinnou stezku pro rodiny s dětmi mezi 6 a 12 lety. Tato výstava má různé vrstvy, nepotřebuje další vysvětlení a konec konců akademický výbor, náš poradní výbor, toto velmi chtěl. Jinými slovy tedy návštěvník pochopí hlavní poselství této výstavy, aniž by se musel přečíst veškerý dostupný text. Eh, dostanou k dispozici tablet, ale také máme písemné průvodce. A pokud budou chtít eh, se dozvědět více, tak návštěvníci dostanou řadu dalších materiálu. Stejně tak jako parlamentárium, ani v tomto domě se nebude platit vstupné. Máme malý, poměrně malý prostor a e, pro výběr témat jsme si zvolili tři kritéria, která vidíte na diapozitivu. Chtěli jsme vybírat témata, která budou navazovat na hlavní otázky, tedy jaké hlavní vývoje a události jsou relevantní pro celý světadíl. Jaké historické zkušenosti, výklady a paměti přinášejí nebo spojí dohromady různé skupiny v dějinách, které se zapojily do těchto dějin po svém. Přistupujeme k dějinám transevropsky a následně evropská perspektiva má být eh, hlavním směrem, což ovšem by neznamenalo, že jednotlivé příklady nebudou pocházet z různých částí Evropy. Je to tedy vrstvená výstava, eh, která ovšem má určité červené níti, který, který procházejí a následně tedy návštěvníci uvidí jak kořeny procesu, tak i jejich stávající dopady. Nemám příliš mnoho času, takže jsem si připravil jenom několik diapozitivů k tomu, jak bude ta výstava vypadat. V zásadě různá témata byla navržena jinak a mají různou atmosféru, tak aby se lidé neunavili a abychom udrželi jejich zájem po celou dobu návštěvy. Well, it was mentioned. Jako každé jiné muzeum, i Dům evropských dějin musí mít svou vlastní sbírku. Tady vidíte několik předmětů, které budou součástí stále výstavy. První část sbírky pochází z roku 2012. Naši kurátoři doprovázeli předsedy Evropského parlamentu do Osla, kde Evropský Evropská unie dostala Nobelovu cenu míru. A při té příležitosti bylo pozbíráno 114 předmětů, které ilustrují atmosféru předávání této ceny, tedy včetně osvědčení, medaile, projevů, rozhovoru a podobně. Ale také jsme pozbírali různé objekty z protestu proti úsporným opatřením. Takže vlastně vždy ukazujeme různé perspektivy každé události. Od té doby jsme také získali velmi důležité další artefakty, které budou vystaveny jako součást této stále výstavy. Těch objektů bude 1600, třírozměrných skutečných objektů, tolik jich ještě nemáme. V roce 2013 kolegové navštívili 300 muzeum po celé Evropě. Řada předmětů v podstatě byla někde ve skladištích muzeí. V podstatě 10 až 15 artefaktů, které muzeum má, a se dostane v, daném, v dané chvíli na výstavy stále nebo dočasné. Takže máme opravdu velké poklady v těchto tisících muzeích po Evropě a některé z těchto objektů jsme získali i pro naši výstavu a budou jaksi zasazeny do nového kontextu evropských dějin. Nejedná se jenom o muzea z členských států Evropské unie, od kterých budeme mít zapůjčeny různé předměty. Jak vidíte, tak se snažíme a budeme snažit získat předměty jak z evropských, ostatních také neevropských zemí. V tuto chvíli dochází k velmi zajímavému vývoji eh, v muzeích obecně. Zapůjčkové smlouvy musíme získat pro každý předmět zvlášť. Je to opravdu bezprecedenční postup, ale prostě snažíme se, co můžeme. Nebylo by možné tento dom postavit bez pomoci různých generálních ředitelství Evropského parlamentu. Nejenom DG Inlo, které koordinovalo rekonstrukci, ale generální ředitelství SAFE nám umožňuje zajistit bezpečnost, DG ITEC nám dává technickou podporu, DG INTE a také pochopitelně naše vlastní DG COM nám poskytuje dostatečnou podporu a je to opravdu veliký přispěvatel do tohoto muzea. Určitě stojí za to zmínit také naši spolupráci s kolegy z Generálního ředitelství pro překlady. S nimi již pracujeme více než dva roky. Překlad všech těchto textů není jednoduchý proces, protože každý tento text prochází v podstatě 12 kontrolními kroky, aby se zajistila co nejvyšší kvalita. Texty představují asi 15 výstav, ale tady v tomto případě to představuje opravdu gigantickou práci. Už jsme přeložili 2,5 tisíce uh, označení jednotlivých předmětů, což je jaksi důležité, aby bylo vidět, do co jde, takže tolik jenom pár příkladů, abyste měli trošku lepší přehled o tom, čím se tento projekt zabývá a jak zajišťuje výstavu, která má být zahájena v listopadu. Dům evropských dějin není jenom o stále a dočasné výstavě. Předsednictvo v prosinci přijalo notu, ve kterém popisuje řadu dalších akcí. Vernisáž, různé akce, kavárna, nabídka muzea online a podobně. Kromě výstav také připravujeme vzdělávací programy na internetu i mimo něj a také sbírku nástrojů pro učitele po celé Evropě. Chceme, aby to bylo opravdu živé muzeum, kde se diskutuje a debatuje, takže bude probíhat eh, řada akcí v tomto muzeu. Pracujeme také na dobré internetové stránce a na různých publikacích. Chceme být vzorem pro akademickou obec a pro další muzea. Už jsme začali vytvářet různá partnerství s různými organizacemi po celé Evropě. Pokud bych to srovnala s maratonem, tak teď jsme někde na 36. kilometru. Máme ještě před sebou pár kilometrů, než se dostaneme do cílové rovinky, ale tak jako maratonici my chceme dosáhnout co nejlepších výsledků za čas, který nám zbývá. Opravdu doufám a věřím, že v listopadu dostanete muzeum, které vám poskytne a, mnoho inspirujících myšlenek a místo pro další diskuse a debaty. Děkuji za pozornost. Také děkuji a Děkuji vám za vaše zajímavá vystoupení. My si velmi vážíme veškeré práce, kterou jste vložili do tohoto projektu. Uvědomujeme si, že nebylo jednoduché takto složitý projekt uřídit, protože jde, jenom, jde nejenom o stálou sbírku, stálou výstavu, ale i ty dočasné Museli jste zpracovávat celý ten příběh, kterým, který kopíruje tato sbírka. Hovořili jste o historickém výkladu. Nejde totiž jenom o nějaké muzejní objekty. Je potřeba o nich také komunikovat. Dovedu si představit, že tam také dojde k různým setkáním, k různým akcím, že tam budou probíhat různé diskuse. A to jak akademické, tak i laické. Nyní dám slovo kolegům a kolegyním, kteří o ně požádali, kteří chtějí ještě třeba něco vysvětlit. Pan doktor Laus a komunikační oddělení. s nimi také velmi spolupracujeme. Evropský parlament má veliký zájem o tento projekt. Kolega Trepelce a pak Baragal. Nevím, jestli se hlásí ještě někdo jiný, kdo by chtěl vystoupit, ale začnu tedy s tím, to prosím. Uh, Mnohokrát děkuji za prezentaci. Mám skutečně jednoduchou otázku na pana Botringa. Dalo by si říci, že cená koncepce tohoto evropského domu jsou nápomocné tomu, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii, pokud ano, tak jak? Doufám, že to nebude jediný parametr, který tady padne, ale skutečně to legitimní otázka v této době. Mnohokrát děkuji za slovo. I já děkuji vám, pane Peteringu, za tuto prezentaci. Musím také poděkovat paní Fangal, která výborně slovinsky rozumí. Pane Peteringu, vy jste opravdu významný Evropan. A v evropské politice jste nám chyběl během posledních let. V těchto letech plné krize. Je tady totiž hodně věcí, které mají za cíl destabilizovat tento náš dům. Nicméně není tady, myslím, nikdo, kdo by měl za to, že společná evropská historie je něco, co jednoduše neexistuje. Myslím si, že je tady určitá Evropa sui generis a myslím si, že dům evropské historie posílí evropskou dimenzi. Nejenom na politické úrovni, ale i mezi našimi občany. A jsem si jist, že pokud máme nějaký smysl pro Evropu, tak eh, to bude znamenat i lepší fungování našich institucí. Instituce se rovněž zaměřují na kulturu a je velmi důležité této Evrop, tuto evropskou kulturu předat občanům, protože pouze tak zaručíme, zachování evropské kultury do budoucna. Ještě jednou mnohokrát děkuji, že jste vedl tento projekt. Jsem velice rád, že naši návštěvníci, kteří eh, také chodí do Evropského parlamentu, budou moci navštívit tento dům evropské historie bezplatně. Mnohokrát děkuji. Eh, mnohokrát děkuji za vysvětlení a za vaše projevy. Když jsme začali mluvit o myšlence Evropského domu historie, tak nám šlo o to, abychom nevykládali evropskou historii jednoznačným způsobem. Proto bych chtěla vědět, jak konkrétně to podniknout, jak prezentovat různé možnosti, různé interpretace, jak to předat návštěvníkům, protože si myslím, že toto je skutečně náročné téma. Jak prezentovat všechny tyto možnosti, možnosti a jak nastavit diskusy o různých interpretacích a co to znamená eh, lépe pochopit konflikty a jednoduše posílit nějaké vzájemné porozumění. Takže něco k této myšlence. Před několika lety jsme mluvili o tom, že pokud tento dům bude v Bruselu, bylo by dobré ho provázat s muzeem v Českých státech, dejme tomu muzeu v Rize nebo v Budapešti. Mě by zajímalo, jestli už tyto vazby máte. Zdali máte možnost oslovit muzea v členských státech a jakým způsobem tyto informace pak předat návštěvníkům. Děkuji, pan Madagal. Eh, já bych navázal na to, co říká paní Triple momentálně o tom domě evropské historie a Evropě, o národech, zemích, muzeích, městech. Domnívám se, že to je dobrý zdroj obohacení na kontinuální bázi. Pochopitelně budou existovat dočasné výstavy, které, pokud jsem dobře pochopil, budou cestovní, budou se přesunovat do různých muzeí a také různé výstavy z různých evropských muzeí se nakonec budou moci dostat do Evropského domu historie. Víte, ale já si myslím, že to není pouze muzeum, že je to něco navíc. Alespoň by to mělo být něco navíc. Je to dům Evropy. Nemyslím si, že bychom se měli zaměřovat pouze na výstavy, že bychom eh, to měli otevřít něčemu navíc. Neměli bychom hledat absolutní pravdu, ale identifikovat relativní pravdy, které nadále vytvářejí Evropu, protože Evropa je věc, která se buduje. Není to jednoduše předmět, který můžete vyšetřovat, studovat, analyzovat. Čili měli bychom se zaměřit na průběžné zkoumání. Myslím si, že Evropský dům historie by měl být provázán s tímto parlamentem. Je to parlament občanů konec konců a právě v tomto domě bychom měli mít možnost diskutovat otevřeně Myslím si, že Evropský dům historie by měl být nejlepší nápravou Brexitu, euroskepticismu. Měli bychom mít možnost věci projednávat, znášet námitky, spochybňovat názory, ale zdůraznit, že se jedná o demokratický proces, ocelený, komplexní a pokrývá vše, co se týká Evropy, její historie a budoucnosti. Děkuji, pan Krasnodesky. Chciałem e, zgłosić jednak trzy wątpliwości. Trzy wątpliwości związane z trzema. Budu hovořit polsky. Mám ještě tři otázky. Za prvé bych se chtěl zeptat, uh, co chápete pod pojmem Evropa, když v tomto domě Evrops- hovoříte o tomto domě evropských dějin? Já jsem na mapách Evropy viděl i Rusko. Evropa je pro vás geografickým celkem nebo když se hovoří o komunismu, tak by bylo těžké se Rusku vyhnout. No a jak to je to s Tureckem? Budou tam i turecké dějiny? Jak tedy chápete Evropu? Hovoříme tady o Evropanech, hovoříme tady o evropské identitě, tedy dobrá. Před Evropskou unii jsme také měli Evropu a může se stát, že budeme mít Evropu i po Evropské unii, protože nic netrvá věčně. A další otázka, určité pochybnosti. Máme také teologický způsob výkladu historie. Od Hegla už přece jenom trocha doby utekla. Tady jde o politickou záležitost, protože dějiny 20. věku vedly k vytváření co nejširší unie. A skutečně nevíme, jak to bude vypadat. Já jsem na to celkem citlivý, protože znám různé učebnice dějin a myslím si, že je potřeba přistupovat k těmto věcem trošku opatrně, protože za chvíli se může ukázat, že Velká Británie vystoupí z Evropské unie a nevím, co se bude stát, já nevím, jestli se potom budou vytahovat všechny britské exponáty. Prostě nevíme, jak to bude vypadat. A potom třetí věc. Já nevím, co to znamená evropská perspektiva. Historie, děj, historie Evropy to jsou v, podstatě, v podstatě předivo národních dějin Evropy. Občas války a jiné hrůzy, polské dějiny eh, se propletají s ruskými dějinami, s německými. A pro mě je na dějinách Evropy právě zajímavé číst si různé pohledy na věc. Číst si italské knihy o italské historii a vidím, že eh, Italové se dívají na historii jinak než Angličani. Takže pokud evropská perspektiva znamená nějaký neutrální pohled, který stojí nad všemi národními dějinami, tak to si myslím, že eh, je špatná cesta. Že to je iluze. A že to muzeum by v podstatě mohlo být jak, eh, jakási jalová didaktika s cílem uh, urychlení evropské integrace. Jinými slovy tedy politický cíl stojí nad vědeckým, intelektuálním a uměleckým cílem. Děkuji. Vede, onorevole Petro, in cui abbiamo anche, ci confrontiamo anche con pensieri di accademici di, e di... Pane Peteringu, jak vidíte, je tady celá řada akademiků, kteří mají uh, různé názory, teď pan Střenický. Já jsem velice rád, že tato iniciativa vznikla, ale zároveň mám určitý soucit s jeho tvůrci, protože to není jednoduchý úkol. Je to velmi těžké a jak říkal pan Krasnodem, profesor Krasnodemský, je to velmi těžké, těžký úkol navíc probíhající v eh, složitých okolnostech. A vy vlastně chcete tu rozdělenou Evropu lepit dohromady dějinami, ale stali jsme na kulturní výboru a proto mě jde o několik dalších věcí. Za prvé by mě zajímalo, do jaké míry bude kultura důležitou součástí v předkládání a prezentaci evropských dějin. Jestli bude tedy důležitější Napoleon, anebo Shakespeare, anebo Gutenberg. Jaké postavy budou ilustrovat naši společnou historii, to, čeho jsme dosáhli? a ty nejdůležitější události historické. Z čeho tedy budeme čerpat tu energii a sílu? A lepší vzdělání pro mladší generaci. Mě by tedy zajímalo, do jaké míry to bude spíše kultura než politika, co bude ilustrovat naše společné dějiny a naše společné výdobytky. Myslím na Mozarta, Bacha, Shakespearea. Pro mě toto je dosti důležitá věc. Soucítím s tvůrci projektu třeba z toho důvodu, že zmíněný Napoleon může být pojímán jinak v Německu a Rakousku a jinak pochopitelně ve Francii a ještě úplně jinak ve Spojeném království. Důležité tedy je, jaké klíčové události eh, budou používány k tomu, aby ilustrovali měnící se Evropu. Já jsem a působil roky jako ministr kultury a budoval jsem eh, židovské eh, muzeum a muzeum evropské solidarity. A jakmile se objevila částka, kolik bude to muzeum stát, tak se objevila otázka, kolik osob denně se bude moci na tu výstavu podívat. Jinými slovy tedy, eh, jaký bude výkon této instituce. <clears throat> kolik lidí bezplatně se bude moci podívat na tuto výstavu? jaká je šance, že eh, Evropan, který bude třeba v Bruselu nebo v parlamentu, si projde touto vzdělávací výstavní cestou. A má druhá otázka je také trochu technická. Zajímalo by mě, jak dlouho zhruba bude trvat absolvovat celou výstavu. Pochopitelně, že to závisí na individuálním tempu, ale když tam budeme mít hodně návštěvníků, tak je potřeba myslet také na čas. Takže mám technickou otázku, jak dlouho si myslíte, že bude trvat, když budete si chtít klidně prohlédnout všechny tyto exponáty. Děkuji. Grazie, kolega Trodeski. Vorrei soltanto fare due notazioni finali, che sono queste. Intanto ringraziare... Mnohokrát děkuji. Jen několik poznámek na závěr. Pane Peteringu, z diskuse vyplývá, že je tady velký zájem o ta témata, která jste tu nastolil na začátku. S tím souvisejí určité problémy, kterým se rozhodně nevyhneme náš kolega z Polska, pan Krasnodelský, předtím mluvil o tom, jakou roli mohou sehrát velké historické události, které Evropu definovaly. Teď mám na mysli, dejme tomu, příspěvek židovské kultury ve 20. století. Jednoduše vklad náboženské kultury a filozofie. Chtěl bych tedy vědět, jestli to zohledňujete ve své práci. Já jsem si toho totiž nikde nevšimla. A to je velice významné pro evropskou historii. No a teď otázka přistihovalců, protože my jsme občané, ale musíme zohlednit migranty a přistěhovalce ve smyslu jejich kulturního i jazykového vlivu. Na to nesmíme zapomenout. Je to pro nás důležité a oni se stávají průběžně integrovanou součástí naší společnosti. Čili jaké jsou vaše názory v této věci? Když mluvíme o migrantech, mluvíme o stávajících migrantech, měli bychom se podívat přece i na historii migraci v Evropě. Ve 20. století s tím souvisely dvě velké migrační vlny. Často mluvíme o migrantech, ale nesmíme také zapomínat na to, že Evropa je také zdrojem emigrace. Pak geopolitický aspekt Evropy někdo se dožadoval většího důrazu na tento faktor. Já chápu, že to nemůže být zdrojem úplně všeho, ale musíme zohlednit kořeny a společný základ Evropy. Existuje určitý odkaz na tyto věci a chtěla bych vědět, jak se vám daří vytvářet dialog mezi různými interpretacemi evropské historie. To je určitě zajímavé téma. Omlouvám se, paní Memenes. Vy jste se hlásila. Máte slovo. Děkuji, pane Peteringu. za celý tento projekt. Myslím, že se tady jedná o to, co nás svádí dohromady a ne jako jsou mezi námi rozdíly. Jedná se o evropskou identitu, která je společná pro nás, pro všechny a můžeme ji všichni podpořit. Jsou země a regiony, jako dejme tomu některé autonomní regiony ve Španělsku, které na to poukazují už po několik desetiletí. Nemůžeme se uh, zabývat pouze rozdíly. Jsme svědky různých národnostních hnutí, kdy některé oblasti se chtějí vyčlenit a stát nezávislými. Někteří občané, a to chci říci, jednoduše vidí rozdíly. Realita má různou interpretaci a to bude nadále vytvářet konflikty. My se totiž neschodneme, pokud si nedefinujeme jasně, o co se tady jedná. Je to jediný způsob, jak dosáhnout historické schody v Evropě. Proto se ptám, jak tento dům evropské historie bude propagovat soužití a spolupráci v regionech, kde jsou patrné nacionalistické tendence. Budeme koordinovat pohled na historii. Pokud se také podíváme na aspekty, které chcete propagovat a podpořit, stanou se tyto věci i základem vzdělávacích osnov v jednotlivých zemích? V jedné knize bylo uvedeno, že nemůžete dosáhnout souladu v Evropě, když máte učebnice v Němčině a ve francouzštině, které interpretují události úplně jinak. Já si myslím, že je třeba tyto věci přenést na místní úroveň, na obce a města. Děkuji mnohokrát a budu pečlivě sledovat toto téma. Pane Peteringu, máte slovo. Děkuji. Srdečně děkuji, milá Silvie, srdečně děkuji i vám, kolegyně a kolegové, pokud mi nadále dovolíte, abych vám tak říkal. Pro mě je to jednodušší, když říkám dámy a pánové, je to takové odtažité a když to takhle říkám, tak se číst cítím být zase ve vašich řadách, snad tím nejsem moc vlezlý. Rád bych eh, šel podle pořadí, jak padaly komentáře a otázky. Pak dám slovo kolegyni, myslím, že se budeme dobře doplňovat. Nejprve bych obecně řekl, než se dostanu k jednotlivostem. Nic není dokonalé. Vždycky zůstane něco otevřené, to vychází z toho, že všichni máme různé názory, i když jsme třeba ze stejné politické frakce, tak máme různé názory. Tedy i v případě Domu evropských dějin budou různé interpretace. Různé pohledy na věc, jednomu bude chybět to, jinému bude chybět ono, ten by chtěl doplnit to. Takže dokonalé není nic. Uh, a dokud žijeme, měli bychom být schopni se učit a vyvíjet, až dům bude hotov a otevřen a třeba zjistíme, že tam něco důležitého chybí, no tak bychom to měli doplnit. Bude tam i ten prvek střídaných dočasných eh, výstav, to znamená, že ty mohou doplňovat to, co případně v tom fundusu bude vnímáno jako mezera. Tolik úvodem. Teď tedy k jednotlivým eh, poznámkám podle pořadí Andrew Liu, protože Andrew je Andrew. Nebudu se ptát, zda je ze Skotska, ale je mi to jméno důkazem rozmanitosti Spojeného království. Vy jste se ptal, jak užitečné to bude pro Velkou Británii. No, chtěl bych eh, nejprve požádat o to, aby média ve vaší zemi i v jiných zemích, aby média k tomu domu přistupovala objektivně. Před dvěma lety byla zpráva v novinách The Sun, že dům evropských dějin bude stát přes 100 milionů liber. Liber by bylo ještě víc než v eurech a že se tam vůbec nehovoří o druhé světové válce a nehovoří proto, že myšlenka na dům evropských dějin pochází od Němce. No dámy a pánové, málo kdy jsem četl takovou nepravdu v souvislosti s naší prací. Proto bych chtěl poprosit, abychom to co netýká Velké Británie jenom, to se týká všech. Měli bychom uh, říkat pravdu, setrvat u toho, jak věci skutečně jsou. No, ono se to na konci přece jenom ukáže, když někdo říká nepravdu. Co se týká Velké Británie, tak bych si přál, aby z britského pohledu, a vím, že Dům evropských dějin právě ve Velké Británii je přijímán třeba s pochybami, na to máte pravdu, ale pokud eh, budete přistupovat k tomu pozitivní, ta, pozitivně, tak tam najdete určitě věci, které jsou pro Velkou Británii pozitivní. Já jsem eh, fanouškem Velké Británie, to je kolébka parlamentarismu a demokracie a proto si přeji, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. O tom se teď bude zásadně rozhodovat v pátek. Doufám, že pan premiér Cameron a ostatní dámy a pánové v radě najdou nějaké řešení, které umožní Velké Británii setrvat v Evropské unii. Ale vývoj Evropské unie tím nesmí být negativně ovlivněn, je třeba najít rovnováhu. A já bych chtěl poradit svým přátelům. Vedl jsem sedm a půl roku frakci, kdy byli, kde byli členy i vaši političtí souputníci, Andrew. Možná jsem proto zešedivěl tak rychle, ale asi bych zešedivěl i ze své vlastní politické strany. To k politice patří. Prosím, rád bych si přál, aby kolegové zůstali v té frakci. Máme i spory, ale doporučení pro Brity, když budou pohlížet na Dům evropských dějin je, abychom, aby si řekli, i když my třeba s tou jednotou až tak moc nesouhlasíme a máte možnosti, kde můžete zůstat trochu stranou, přesto myslím, že byste měli vnímat tu jednotu v rozmanitosti. Jedna věc, která pochází z Velké Británie a je velice cená. Ve Velké Británii lépe než v jiných zemích Evropské unie se vyvinula svoboda a demokracie, právo. A to je můj petit. Při všem, co nás od sebe odlišuje, bychom se měli upamatovat na hodnoty, které nás spojují, a to je svoboda, demokracie, právo a mír. A doufám, že jsme propojeni solidaritou a nezapomínáme na subsidiaritu. Subsidiarita je totiž také výrazem jednoty v rozmanitosti. To jsou tedy hodnoty, které nás pojí a doufám, že se to podaří prosadit i ve Velké Británii. Winston Churchill ve svém projevu v roce 46 v Curychu už hovořil o tom všem, co nás v Evropě spojuje. Potom eh, k tomu, co říkala Helga Triple, hovořila jste o individuálních interpretacích. S tím s vámi zcela souhlasím. Neexistuje absolutní pravda. Každý interpretuje věci jinak. To mohu jenom dokumentovat na pojmu totalitarismu. Víme, že velká židovská politoložka Hanna Arendtová jako židovka, to v této souvislosti musím zdůraznit, eh, nastolila rovnost v dopadu dvou totalitních systémů komunismu, v tom smyslu stalinistickém, a nacionálním socialismu. Myšlenky, o který, které se opíraly, byly sice různé, to je pravda, ale instrumentárium, s nímž ty totalitní režimy pracovaly, byly stejné. To řekla Hanna Arendtová. Takže samozřejmě můžeme dojít i k různým interpretacím. A co se týká spojení s ostatními muzeji k tomu řekne něco Haja, ale už to naznačila. Myslím, že tři, zhruba 300 muzeí navštívili naši kolegové po celé Evropě. E, k tomu, co řekl Milan, děkuji za povzbudivá slova. Děkuji, že jste řekl, že by vás těšilo, kdybyste mě uh, tam stále viděl. Já pracuji v nadaci Konráda Adenauera, tak eh, budu i na z této působnosti se vyjadřovat. Teď se budu vyjadřovat i k vrcholnému setkání. Budu ve čtvrtek, pátek ještě tady v Bruselu. Můžete si být jist, že dokud budu naživu a při smyslech, tak budu věrný myšlenkám evropského sjednocení a budu na vaší straně. No a ta zcela konkrétní otázka, otázka přístupu, eh, vstupu zdarma do Domu evropských dějin, to prosím, abyste podporovali i do budoucnosti, protože tady byly i jiné názory a jsem rád, že ta debata se teď nevede dům evropských dějin nejdřív musí být dokončen a pak se bude hovořit o dalších věcech, ale podle mého názoru by bylo nejlepší, aby to nadále zůstalo zdarma. Ale to už je vaše rozhodnutí, rozhodnutí Evropského parlamentu, do kterého bych se nerad míchal. Kolega Maragal tu sice teď není, ale přesto budu reagovat na to, co on řekl. To se mi totiž líbilo a sice, že musíme ukázat vývoj, musíme být otevření, nesmíme přicházet s žádnou jedinou pravdivou interpretací, to totiž není možné. Já se snažím vyhnout pojmu muzeum, jenom to slovo je takové, ono to připomíná muzeum, ale není to muzeum, že by se prezentovala minulost, ono je to velice otevřená instituce i pro budoucnost a proto se soustředím na ten pojem dům evropských dějin. Co říkal pan Zdislav Knasnodebský, děkuji vám za různá různé interpretace toho, jak dům možno vnímat. Vím, že v Polsku se o tom vedla diskuse, jak vykládat dějiny a známe to i ze svých debat. Pan Borodžej je velice kompetentní muž, pan Roskovský je rovněž mají různý názor na různé historické události. Evropa, no co je Evropa? Zda je to geograficky? Řekl bych to tak, v jádru je pro mě Evropa to, co nás spojuje s našimi hodnotami. Ty hodnoty jsem popsal. Svoboda, demokracie, právo a mír. A pokud tam tohle bude vyjádřeno, tak se nám mnohého podařilo dosáhnout. Kolegyně by to třeba řekla lépe, vysvětlovala to nedávno v domě naproti. Bude tam veliká mapa, na které bude opticky ukázáno, jak se v Evropě stále proměňovaly hranice. A samozřejmě uvidíme i roli Ruska tam. Kritika Ruska v současné době, do toho bych se nepouštěl v podrobnosti, protože je to politická debata, ale přesto všechno nesmíme vylučovat Rusko jako evropskou zemi, protože západní část Ruska je Evropa i když já teď ostře Rusko kritizuji, tak je nutné s Ruskem zůstat v dialogu, protože to patří k zachování míru. Patří k tomu i Turecko, i když geograficky už Turecko ve své azijské části není Evropa. Já nejsem příznivcem členství Turecka v Evropské unii. Je důležité, abychom měli souvislosti se svými sousedy, s nimiž doufejme budeme vždycky dobře spolupracovat. Co jste říkal, pane Krasnodebský, že Evropská unie nebude věčná, nepřemýšlejme my o tom, jak dlouho bude existovat Evropská unie. Já bych si přál, aby existovala dlouho, protože myslím, že by měla přežít i mé vnuky a pravnuky, protože je to nástroj k zachování míru uvnitř Evropské unie mezi národy, které jsou jejími členy, takže Doufejme, že Unie bude silná a jednotná. O Brexitu jsme hovořili, tady bych se tomu dál věnovat nechtěl. No a v Evropě jsou různé narrativy, máte pravdu. Napoleon se ve Francii vnímá jinak než v Německu nebo v Itálii. A tyto perspektivy jsou zcela v pořádku, je třeba o nich diskutovat. A že dnes můžeme uh, o tom hovořit, eh, no, profesor Jakobsen, u nějž jsem studoval v Bonu, v 70. letech se účastnil polské debaty na téma učebnice, jak eh, vnímat německo-polské dějiny. A fakt, že to dnes umíme, je přece důkaz pozitivního vývoje. Bogdan Andřej Dodojevský kolik návštěvníků, k tomu hned řekne něco Taja. Já bych chtěl říct něco k té otázce kultury a politiky. Mé chápání kultury je, že její součástí je i politika. Všechna lidská koexistence je kultura. No a teď v tom omezeném smyslu slova, mém chápání kultury, když se to veme umění, hudba a tak dále, tak se domnívám, že to musí hrát roli vedle politických aspektů kultury. Je třeba tam mít zastoupeno oboje. Je třeba tam představit velké básníky a myslitele z Polska i ze všech jiných zemí. Díky bohu i Němce tady lze představit, i když jsme napáchali mnoho zlého v letech 1933 a 1945, tak máme i pozitivní příspěvek k dějinám světa a Evropy. O tom dnes můžeme společně hovořit a já to vnímám jako poklad. Velkou cenost. Maria Teresa Gimines Tarbata, její otázky, zahrnutí regionu a provincií. Ano, jsem hluboce přesvědčen o tom, že musíme odolat pokušení vnímat Evropu jenom z pohledu z Bruselu nebo ze Štrasburku. Evropa, Evropská unie, Evropa je víc než Evropská unie a nesmíme se soustředit jenom na Evropskou unii. Evropa pro mě začíná tam, kde je člověk doma. Tam, kde jsou přátelé, rodina, kde se cítíme dobře, kde jsme se narodili nebo kam jsme se přistěhovali, kde člověk je srdcem i rozumem doma. V Německu se tomu říká Heimat, vlast, domovina. Některé regiony dokonce se označují jako národy, to je teď problém třeba ve Španělsku a zajímavé je, že tyto regiony, které se chápou jako národní, jsou velice proevropské. Kdyby Velká Británie opustila Evropskou unii, tak je riziko, že se v důsledku toho rozpadne celá Velká Británie, protože Skotsko by třeba vyhlásilo nezávislost proto, aby se mohlo stát součástí Evropské unie. Tedy věci spolu souvisí máme svou domovinu, máme svou vlast, my v Němčině máme to rozlišení mezi Heimat a Vaterland. A pak máme své státní občanství a to nám zprostředkovává evropské občanství. No a teď už se pomalu blížím ke konci. Ještě řeknu něco k paní předsedkyni. Kdo vidí jenom tu domovinu, tak ten jí bránit nebude, protože vlastní země a to řekl François Mitterrand, byl jsem těsně vedle něj, a on řekl, když kdo vlastní národ staví nad ostatní národy, je nacionalista. Nacionalismus vede k válce a kdo se cítí být jenom Evropanem, tak ten zas nemá kořeny. A to je přesně ono, jednota v rozmanitosti proto i ty regiony, o tom hovořila Silvia Costa, patří mm, k tomuto tématu, stejně tak jako migrace. A Dům evropských dějin má umožnit vést dialog. Dialog o našich dějinách, o naší současnosti i o naší budoucnosti. A pokud toho dosáhneme, tak dosáhneme mnohého. Rozhodně nedosáhneme všeho, čeho bychom rádi dosáhli vzdělávání v dějepise je stále důležitější, protože díky internetu a novým formám komunikace se ztrácí mnohé z toho, co tvořilo tu velkou střechu nad Evropou a my tím chceme aspoň trochu přispět, ale měl by to být třeba malý, ale důležitý příspěvek a vaší předsedkyni a vám všem bych chtěl poděkovat za to, eh, že jste nám pozitivně naladěni, nakloněni a chci vám poděkovat za práci, kterou tady ve výboru pro kulturu a vzdělání odvádíte. Naši kolegové ve výboru pro regiony, pro zemědělství dostávají pro svou práci, pro to, na čem jim záleží, spoustu peněz, ale my musíme prosadit názor, že zachování e, kultury je důležité. U nás ve Spolkové republice je to záležitost jednotlivých spolkových zemí, ale musíme zachovat Erasma, programy pro mládež, je třeba je zachovat a podpořit. A buďte si jistí tím, že všemi svými skromnými schopnostmi vás budu podporovat, budu na vaší straně a v tomto smyslu vám děkuji za pozvání na tuto schůzi. Byl jsem tu hrozně rád a přeji vám pro vaši fascinující práci v Evropském parlamentu hodně štěstí, všechno dobré i v osobním životě. Přála byste si něco doplnit? Mnohokrát děkuji za tyto připomínky a poznámky na závěr. Opravdu velmi stručně, protože mám takový pocit, že nám čas už vypršel. Pochopitelně všechna muzea jsou našimi partnery je jich asi 300, budou nám dávat nebo půjčovat exponáty a to je teprve počátek spolupráce, protože některé budou dávány k dispozici na kratší dobu, některé na delší. Už proběhly dvě schůzky s potenciálními partnerskými organizacemi z ICOMu, z Rady Evropy a z různých dalších partnerství a sítí napříč Evropou, které řeší jak otázky historie, tak vzdělávání. Jak realizovat tu interpretaci? Pro mě je to takový osobní příklad. Naše výstava zahrne i druhou část 20. století, kde je zahrnuta osobní i kolektivní vzpomínka mé generace i mladších generací. V našem týmu jsme historici, kteří pocházíme z různých zemí na základě historiografických faktů. Pochopitelně máme velmi různé zkušenosti, jak osobní, tak rodinné. Nicméně stálá expozice a to jsme zjistili během procesu. Vzhledem k národním eh, vzdělávacím osnovám můžeme poskytnout omezenou perspektivu na dějiny jiných národů. Pokud se podíváme, dejme tomu, na druhou světovou válku, kdy prezentujeme to, že druhá světová válka byla totální válkou, kdy jsme viděli teror bezprecedentní. No a my se snažíme zohlednit především spolupráci a nejenom odboj nebo odpor. A někdo, kdo, dejme tomu, přijede z Irska, bude mít úplně jinou interpretaci těchto událostí. Jinou interpretaci, než, dejme tomu, někdo z Polska. A to na základě této historické analýzy můžeme prezentovat v domě evropské historie. Mohu pokračovat a zohlednit jiná témata, ale řeknu, že každá zkušenost je osobní víceméně a my bychom to chtěli rozšířit na základní jevy a procesy, které proběhly v různých etapách, v různých zemích napříč Evropou. Velmi krátce. Nejedná se pouze o muzeum, jak tady bylo řečeno. Já jsem pracovala v muzeích 630 let a byla jsem svědkem transformace muzejních prostor, protože v případě moderních muzeí se nejedná pouze o exponáty, jedná se o určité středisko, kde se slučuje historie, která nastoluje diskuse o dnešní realitě. A to je právě cílem Domu evropské historie. My nemáme pouze stálou expozici. Máme dočasné a první, která bude zahájena v listopadu, Exchange and Encounters, výměny a setkání, nám pomůže nastojit určitou výměnu názorů a faktů eh, tam, kde není možné zacházet do detailů. Také připravujeme putovní expozici spolu s různými partnery v různých zemích. Nemáme to logický přístup. Nedalo by se říct, že se jedná o politický přístup, ale že se jedná o politické procesy a události, které budou muset najít své místo v Evropě. Ano, jedna Evropa, velká Evropa, geografická Evropa. My už jsme vlastně ukázali, že Evropa je místem multikulturní výměny. Nejedná se o kontinent, i když kontinent se vlastně nazývá Evropa. A po našem průzkumu jsme byli šokováni, jak málo lidí zná tento mýtus o Evropě. Takže musíme začít od základů. osobnostní záležitosti. Je tady tolik otázek, ale já se zaměřím na přistěhovalce. Máme 6 týmů, 23 témat. Říkáme na úvod, v úvodní kapitole, že Evropa je základem migrace. Končím u šesté kapitoly. To už jsme vlastně v naší sbírce měli. Různé předměty od různých migrantů ze Středomoří z minulého roku. Je to jaksi provázano, je to taková červená nit, která prochází celou naší výstavou a pochopitelně je tady také otázka národních vzdělávacích osnov, protože tady byly pokusy začlenit další perspektivy do toho. Takovéto ambice nemáme, ale nyní nabízíme vzdělávací možnosti pro pedagogy. Už jsme otestovali o Euroclia, Jedná se přesně o témata, které řešíme my a mnozí z nich právě, či, nebo většina, uvedla, že je to dobrý zdroj vzdělávání, kromě těch národních vzdělávacích osnov, které mají v jednotlivých evropských zemích. Omlouvám se, 350 tisíc za rok maximálně, jedná se o malou budovu, pochopitelně s velkou onlineovou nabídkou pro ty, kteří se nemohou dostavit do Bruselu, nemohou navštívit muzeum a hodina 20 minut stačí na to, abyste si prošli expozici. Pokud by si někdo přál, může tam strávit tři dny nebo týden a může nás navštěvovat častěji. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Paní Fangalt za informace. Je to dům, měl by to být sdílený dům, je to průběžná práce a je důležité vědět, že tato témata se dá, nadále rozpracovávají, ale že se především jedná o věci související s evropským duchem. Mnohokrát děkuji, přeji hodně úspěchů a snad se brzy uvidíme. Musím vám také poděkovat jménem všech kolegů. Takže uzavřeme tento bod a zbývá nám ještě jeden před obědem, takže nás neopouštějte, bude to trvat 50 minut. Yeah. Cominciamo subito. Prego. Prego. Bene, eh, per i pochi colleghi superstiti solo un minuto. Eh, facciamo... Ti z vás, kteří tady pořád jste, tak to zabere zhruba pět minut, než vyřídíme zbývající záležitosti. Ta záležitost, kterou jsme právě probírali, byla dosti důležitá. Taky si myslím, že bude velice užitečná ta návštěva před oficiálním zahájením výstavy. Myslím, že 17. listopadu to proběhne. Dobrá. Teď, co se týče provádění umluvy o no právě osob se zdravotním postižením. To je taky velice důležitá záležitost. se zvláštním zetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. Je to citlivá záležitost. Evropská unie přistoupila k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením a tato úmluva vstoupila v platnost v roce 2011. Evropská unie byla vlastně první, která ratifikovala tady tuto úmluvu OSN. Také eh, chci připomenout, že po přijetí této úmluvy se objevila ještě řada otevřených otázek, které se měly řešit a Evropská komise následně vydala dokument, který obsahoval odpovědi a v květnu Evropský parlament přijal usnesení týkající se seznamu těchto problémů. Bylo to v květnu loňského roku. A potom v září loňského roku a výbor OSN právě přijal své závěrečné připomínky pro tuto umluvu a z toho právě vychází naše stanovisko. Takže vychází to z té původní zprávy Evropské unie. To tedy všechno jsem zapracovala do textu a zabývám se hlavně otázkou začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti, především co se týče vzdělávání a školství, ale nejenom vzdělávání a školství, také kultury a sportu. Tedy zabývá se to různými aspekty integrační politiky. Jenom jsem chtěla připomenout, že se jedná o práva, která jim zaručuje umluva OSN. Že to není nic jaksi nepovinného nebo volitelného. Je to také součást naší práce, eh, našeho boje proti diskriminaci na základě zdravotního postižení. Chceme totiž, aby ke vzdělávání, kultuře a sportu lidé s postiženími měli stejný přístup jako všichni ostatní. Netýká se to teda pouze škol, nebo nějakých formálních vzdělávacích zařízení. A Opravdu si myslím, že by tato problematika měla být zapracována do zakladacích dokumentů evropských škol. <clears throat> Mám pocit, že to nevždy platí a že nevždy jsou tato práva zaručena. Musíme také podporovat investice <clears throat> které povedou k tomu, že osoby s postižením skutečně budou mít přístup k těmto statkům. A zamýšlíme se také nad programem Erasmus a podobně. Co se týče začlenění osob se zdravotním postižením do škol, tak tam jde nejenom o žáky se zdravotním postižením fyzickým, ale také duševním. Lidé se zdravotním postižením jsou v podstatě eh, často v situaci, kdy nemají přístup k řadě služeb a s tím je potřeba něco udělat. Je také potřeba zajistit přípravu učitelů, aby byli schopni podporovat a pracovat s žáky se zdravotním postižením. Co se týče mobility, tak si říci, že v minulosti jsme měli určité programy mobility pro studenty, které nebyly dostatečně široce zakrojeny. To je potřeba přehodnotit. <clears throat> Navíc máme Marrakešskou umluvu, Je potřeba zajistit efektivní přístup eh, lidí se zrakovým postižením k písemným materiálům, zvláště prostřednictvím digitalizace a také asistované technologie a jejich vývoj. To je další věc, kterou, kterým se musíme, kterou se musíme zabývat. Trestná činnost a šikana na internetu, to jsou často obětí právě osoby se zdravotním postižením. A eh, jaksi dopady na ně to má opravdu katastrofické. Požádala jsem tedy Evropskou komisi, aby k tomuto zorganizovala kampaň, která by podporovala provádění této úmluvy a doufáme, že jak si se bude šířit povědomí, že se jedná o práva, která jako taková musí být zaručena. I osoby s postižením musí opravdu vědět, že mají tato práva. To jsou tedy věci, které jsem zmínila ve svém dokumentu. Pochopitelně jsem připravena na vaše pozněvací návrhy. Předpokládám, že je máte, takže vám dám termín pro tyto pozněvací návrhy který je 25. února ve 12 a 19. dubna se bude hlasovat. Potom to jde do výboru EMPL, kterýž to je gestčním výborem. <clears throat> To bude 30. května 2016. Máme ještě pět minut, pokud tomu někdo něco má. Vidím, že se vás pár hlásí jako stínových zpravodajů. Prosím, paní kolegyně, kolegyně se přesunula pan Dombrovský, Zambavský, Evans a Brian. Prosím. Já myslím, že první věc, kterou bych chtěla říci, je, že chci poděkovat za prezentaci tohoto textu. Všechny body, které jste zmínila, jsou důležité. Mám za to, že je tady jedna, nebo respektive dvě hlavní zásady, které se musí objevit v našem stanovisku. První je, že je potřeba posílit ducha této umluvy. Hlavním výdobytkem této umluvy je změna mentality, změna pohledu na lidi žijící s postižením. že to není tak, že ta osoba má postižení, ale existují překážky v prostředí, které této osobě brání v plnohodnotném životě. A to si myslím, že je potřeba zapracovat do tohoto stanoviska. Další hlavní zásada, kterou bych ráda v textu viděla, a mám pocit, že už se to tam začíná objevovat, je následující. Je potřeba poukázat na kompetence tohoto výboru. Děkuji za připomínky ke vzdělávání kultuře a sportu. Myslím si, že by bylo možné to v textu ještě více vypíchnout, ale ani bych nevylučovala připomínky, které se týkají mládeže a politiky mládeže nebo vzdělovacích prostředků. V závěrečných připomínkách výboru OSN jsou některé připomínky, které jaksi spadají do gestce našeho výboru a myslím si, že je dobré, kdybychom je, že by bylo dobré, kdybychom je identifikovali a reagovali na ně. Jsou tam ovšem i věci, které se nás týkají spíš nepřímo a ani na ně bychom neměli zapomínat, protože jsou důležité. Jednou z hlavních závěrečných připomínek tohoto výboru je, že Evropská unie zatím otázku ehm, zdravotních postižení jak si průřezově nepojednala ve všech politikách. A to si myslím, že je připomínka, která se týká i tohoto výboru. Můžeme přispět mnohým. Prostřednictvím sportu, vzdělávání, tělovacích prostředků a kultury. Ale jsou tam dva různé aspekty. První aspekt je, že tyto věci musí být eh, dostupné pro lidi s postiženími a děti, ale zároveň to jsou sektory, které sami můžou změnit mentalitu lidí, což potřebujeme. Takže tyto aspekty musíme pohlížet jednak z negativního hlediska, to znamená, že stále ještě není dostatečný přístup pro lidi s postižením, ale zároveň můžeme eh, předložit návrhy na to, jak z těchto negativ se dají vytvořit pozitiva. Vy jste tady učinila dobrý návrh, například zajistit, že pedagogové jsou dostatečně, budou dostatečně vyškoleni v této oblasti. To jsou, myslím, ty hlavní věci, které jsem chtěla dnes říci ale budu se těšit na další spolupráci s paní Kosta a s ostatními stínovými zpravodaji, protože si myslím, že to opravdu může být nakonec velmi dobré stanovisko týkající se osob s postiženími. Děkuji. Děkuji mnohokrát a děkuji i za vaše návrhy. Nyní má bohužel bez mikrofonu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za odprezentování návrhu stanoviska k tomuto důležitému tématu osob se zdravotním postižením. Eh, jsem velice rád, že jsme vytvořili takovouto zprávu ve výboru EMPL. Helga Stevens je velmi ambiciozní. V návrhu tohoto dokumentu chceme pojednat všechny hlavní aspekty této problematiky, včetně přehledu a přeskumu stávající legislativy, které jsou v kompetenci EU. Diskriminace osob se zdravotním pojištěním je určitě důležité téma. Musíme se zabývat konkrétně ženami a dětmi s postiženími, ale možná tady ve výboru pro kulturu bychom se měli zabývat svým vlastním polem. Máme tady dva kompetentní výbory s tím, že sedm výborů bude předkládat stanovisko, takže ta zpráva bude dost dlouhá. Je potřeba ale zajistit, aby byla dlouhá, ale k věci. Paní předsedkyně Kosta ve svém stanovisku si myslím velmi dobře nastavila směry, které bychom se měli držet. Vítám také to volání po rychlé ratifikaci Marakešské úmluvy a také na tom budu trvat v právním výboru. Líbí se mně také myšlenka, že by všechny evropské instituce vytvořily pro své zaměstnance školící modul, který by se právě týkal UNCRPD. Myslím si, že nás tady čeká ještě poměrně hodně práce, pokud chceme dosáhnout plného začlenění osob s postižením do společnosti. Jsou tam jednoduché věci týkající se nediskriminace a volnosti pohybu a já za svou politickou skupinu předložím pár pozměňovacích návrhů, nebude jich tolik. Děkuji mnohokrát a paní Evans, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Souhlasím s kolegy a kolegyněmi v tom, že se jedná o velice důležité stanovisko. To, že stanovisko předkládá devět výborů Evropského parlamentu, to dobře odráží. Jak jste správně říkala, vzdělávání a sport a mládež, tedy věci, které máme my v gestci, musíme zdůraznit. Souhlasím s vámi, že je potřeba se zabývat sociálními otázkami. Máme tady zastřešující orgán, který pracuje v, ve Velšsku s organizacemi zdravotně postižených. A my jsme právě přijeli tento model, že se nezabýváme jednotlivými postiženími, ale spíše překážkami, které brání lidem začlenit se do společnosti a to, jak je překonat. A právě mentalita lidí může být jednou takovouto překážkou, která se dá změnit. Pak ještě jsem chtěla zmínit jednu věc v souvislosti s internetem, službami poskytovanými na internetu. V mém volebním obvodě 38% lidí s postiženími nepoužívá internet a ve Velšsku jsme vlastně začali využívat dobrovolníky, kteří vyškolí osoby s postižením v tom, jak pracovat s internetem a tak se dostat k více obsahu. Možná, že i tím bychom se tady mohli zabývat v rámci toho školení, které jste zmiňovala ve svém stanovisku. A také v rámci kampaně osvětové. Co se týče menšinových jazyků, to by možná mohlo být dalším aspektem. Budu se těšit na další spolupráci s vámi a s ostatními. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tento zajímavý návrh. Prosím, Sabín. No- Pár věcí tady už zaznělo, já jenom dodám něco, co se týká bodu 4 tohoto návrhu. Chci upozornit na to, že to, co chceme, komise musí udělat. A komise mnohé už udělala. Je třeba, abychom tím, co požadujeme, nepokolhávali. Jde o vyjednávání v trialogu, co se týká dostupnosti webových stránek veřejného sektoru. Tam je jasně zadáno, jaká kritéria musí být stanovena, aby ty stránky veřejného sektoru byly pro postižené osoby dostatečně přístupné. Jde tady o to, jak daleko to půjde. Totež se týká Accessibility Act. To komise předložila, představila jako návrh zákona. Měli bychom uvažovat o tom, zda se to teď dostane do parlamentní procedury a možná bychom k tomu mohli přispět i vlastním stanoviskem. Třeba co se týká debaty dostupnost, na téma dostupnost veřejných webových stránek tak tam bychom měli posoudit to, co se týká naší kompetence. Takže možná bychom se tomu měli věnovat ještě o něco pozorněji. Děkuji mnohokrát. Mám za to, že vaše návrhy byly velice dobré. Chtěl bych tomu něco dodat. Evropská komise, máte k tomu příležitost, tak prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem jenom chtěla říci, že Evropská komise vítá tento příspěvek a návrh textu, který jste předložili k jednání. Plně souhlasíme s tím, že vzdělávací systémy eh, musí reagovat na potřeby všech občanů, že musí být inkluzivní a musí se zvláště věnovat těm, kteří mají zvláštní potřeby. Spolupracujeme s kolegy v rámci Evropské komise v oblasti vzdělávání. Tady si myslím, že spolupráce mezi jednotlivými složkami komise je dobrá. A přispíváme takto k různým pilířům strategie Evropské unie pro osoby s postižením do roku 2020, která obsahuje právě aspekt inkluzivního vzdělávání a celoživotního učení pro osoby s postižením. Takže ta práce pokračuje. Dnes dopoledne jsme hovořili o návrhu společné zprávy a říkali jsme, že jednou z prioritních oblastí a konkrétních problémů, na kterém bychom chtěli pracovat spolu s členskými státy a s dalšími zainteresovanými stranami, je postarat se o to, že budeme mít běžné, mainstreamové, kvalitní vzdělávání pro všechny, včetně těch, kteří mají zvláštní potřeby. takže je to opravdu součást naší práce na evropské úrovni. Kromě toho také pracujeme s Evropskou agenturou pro zvláštní potřeby inkluzivní vzdělávání, která pravidelně sleduje situaci v členských státech. Takže my se snažíme vzájemně podporovat a pochopit, jaké problémy ještě existují v jednotlivých členských státech. Právě prostřednictvím této agentury pro zvláštní potřeby. A program Erasmus plus, na který někteří z vás narazili. My se snažíme zlepšovat přístup pro studenty eh, s nižšími schopnostmi. Existují tam zvláštní programy třeba pro finanční podporu osob s postiženími, aby se mohli účastnit těchto programu. A kromě mobilitní části tohoto programu jsme také schopni podporovat různé projekty, zainteresovaných stran, tak aby se objevily eh, příklady osvědčené praxe a mohli jsme si je sdílet. Děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji vám všem. Děkuji Evropské komisi za jejich vystoupení. Jak bylo já souhlasím s tím, co říkal pan Komerini a osta- co říkala paní Komerini ostatní. Máme prostě určité hlavní zásady, kterých je potřeba se držet. Je potřeba se dívat na to, jakým, jakým překážkám čelí osoba s postiženími. Tedy proč je to postižení problém, spíše než se soustředit na to postižení jako takové. Brát to jako si nedílnou nebo spíš nebrat to postižení jako nedílnou součást eh, té osoby. Takže já se budu těšit na vaše návrhy. týkající se všech oblastí spadající do působnosti tohoto výboru. A pak ještě mám dvě takové průřezové věci. Za prvé dobrovolníci a za druhé tvůrčí a umělecký sektor. Třeba divadlo pro všechny, integrované divadlo, kde hrají herci jak s postižením, tak bez něj. To si myslím, že je také obrovský vývoj. Musíme se podívat na to, kde jsou mezery ve stávající státní úpravě a zaplnit je, i když to třeba nespadá úplně do naše gestce. Odkazovali jsme k marakešské dohodě. Potom tam je také otázka znakové řeči a zpřístupnění obsahu pro lidi neslyšící. Je potřeba, aby toto se stalo opravdu jaksi univerzální, univerzálním fenoménem. Myslím si, že by bylo dobré podporovat projekty, které eh, vytvářejí příklady osvědčené praxe. Musíme zajistit přístupnost eh, našich projektů, třeba Erasmus+. Také se musíme zaměřit na různé eh, věkové skupiny a na obě pohlaví, protože různé skupiny mají různé potřeby. Potom nejde jenom o přístup pro nevědomé, je potřeba se také zabývat tím, jak vůbec lidé se zrakovým postižením pracují s digitální technikou. Takže děkuji. Mám vaše připomínky zapsány. Děkuji vám za intenzivní práci dnes dopoledne a uvidíme se znova v 15 hodin. Přesně. Máme dneska plný den a odpoledne nás čeká observatoř pro sledování porušování práv duševního vlastnictví a také zpráva ke strategii Evropské unie pro mládež. Dobrou chuť.